<laughs> Okay, everybody, could you take... Dobré odpoledne, poprosím vás, abyste se usadili. Ráda bych zahájila dnešní zasedání. Nejprve vás poprosím pro přijetí, o přijetí pořadu jednání. Zdá se, že nikdo není proti. V tom případě sdělení předsedkyně. E, ta tentokrát nemám, takže se můžeme pustit okamžitě do bodu 3, tedy výměna názorů s generálním tajemníkem OECD, panem Angelem Gurijou. Během tohoto funkčního období je to poprvé, co je OECD takto zastoupena na zasedání hospodářského výboru, takže jsem velice ráda, že takto můžeme spolupracovat pochopitelně, ale musíme k tomu přistupovat pragmaticky, každý má svou práci. Generální tajemník by měl nejprve vystoupit zhruba 15-minutovým projevem a budou následovat otázky a odpovědi, tedy diskuse. A podle toho, kolik jeho otázek bude, potom budeme odpovídat buď to na všechny, anebo si je rozdělíme. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že jsem mezi vás mohl přijít. S panem Peteringem a s panem Buskem a nyní s panem Šulcem máme velmi úzké vztahy. S panem Šulcem se setkáme zítra. A když jsme se s paní předsedkyní setkali na zasedání předsedů výboru, tak tam také probíhala dobrá diskuse. Apelovali jsme vždy na stejné politické otázky, ale musím říci, že ne vždy jsme měli velký úspěch eh, třeba v radě ministrů financí. Antony Guč je tady se mnou, který má na starosti komunikaci a veřejné vztahy paní Gabriela Ramos, která je naší šerpou v G20 a vede sekretariát, a Sebastian Barnes, který je odborníkem na hospodářské otázky v Evropě a eurozóně. Paní Spatolisano je vaše velvyslankyně, tak říkajíc, do OECD, určitě všichni znáte, jenom jsem chtěl říci, že je tady dnes mezi námi. Jsem velice rád, eh, že mohu vystoupit před hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu. Před tímto výborem vystupuji poprvé ve své funkci a považujeme to za začátek intenzivnější spolupráce a budeme se těšit na další diskuse do budoucnosti. Vztah s parlamentem je pro nás kriticky důležitý. 21 eh, členských států eh, Evropské unie jsou zároveň i členskými státy OECD. Z 34 našich členů 21 je právě tady v Evropské unii, takže následně vztah s Evropským parlamentem je pro nás opravdu velmi důležitý podstatě je pro nás nejdůležitější institucí, se kterou musíme spolupracovat nejenom proto, že tolik našich členů je také členy Evropské unie, ale také proto, že tento parlament sehrává velkou úlohu při nastavování pravidel a má také zákonodárné pravomoci, které se dotýkají oblasti našeho zájmu. Během posledních let eh, prožíváme dopady největší finanční krize, hospodářské krize eh, za svého života. Snažíme se také čelit eh, hospodářským, finančním a zaměstnanostním výzvám a zároveň se snažit dát lidem naději a posilovat legitimitu demokratických institucí najednou. jednu. Pochopitelně, že tuto krizi ještě nemáme za sebou a že je potřeba se věnovat i krátkodobým problémům. Musím říci, že minulý týden se situace trochu projasnila, protože eh, bylo přijato opatření, které znamená určité řešení pro Řecko. Následně se trhy uklidnily a ECB zajistila potřebnou likviditu pro bankovní sektor tím, že umožnila více než trilion euro uvolnit další země souhlasily s tím, že se pustí do velkých reform a budou konsolidovat své veřejné finance a když se podíváme na americkou ekonomiku, tak vypadá, že se tam začíná něco pozitivního dít. Takovýto pozitivní pohyb jsme chtěli vidět před třemi roky, viděli jsme ho a teď zdá se, že se to opakuje s tím, že v mezičase jsme zažívali poměrně těžké období. To neznamená, že žádné problémy už nemáme, pochopitelně máme. Důvěra v trhy je stále otřesená a dlouhodobé růstové perspektivy Evropy v globálním konkurenčním prostředí nejsou úplně v pořádku. Je ale třeba postarat se bojovat s touto krizi a snažit se překonat všechny nerovnováhy a také překonat příliš vysoké zadlužení a přitom vyrovnat eh, hospodářskou dynamiku a vytváření pracovních míst. To je velký úkol Evropy. Musíme a dosud neexistuje dostatečná důvěra v to, že budeme schopni zvládnout eh, státní dluhy. Budeme se těšit na zasedání ECOFINu a doufáme, že bude eh, více posílen ten ochranný val proti šíření takovéto krize. A takovýto ochranný val musí být opravdu ten největší jaký jsme kdy měli. Tak, aby to opravdu nastartovalo trhy bezprecedenčním způsobem a aby následně už ani nemusel tento ochranný val být používán. Čím větší ten val je, tím větší je šance, že se vůbec nebude muset kdy použít. čím méně stabilní ta ujednání jsou, tím větší šance je, že si trhy budou chtít vyzkoušet, jestli ten slíbený mechanismus nakonec bude fungovat nebo ne. Evropská krize se týká růstu a zaměstnanosti, ale to není vše. Během posledních deseti let etablované i nově vznikající ekonomiky zásadně při, více přispívali k, k globálnímu hospodářskému, růst, hospodářskému růstu. To znamená, že ten středobod se vlastně přesouvá na jih a na východ. 50 HDP tvoří rozvojové ekonomiky, zatímco na začátku, kdy vzniklo OECD, to bylo 36 A pochopitelně perspektivy růstu jejich ekonomik jsou navázány na vaše, ale dynamika jejich ekonomiky je v tuto chvíli vyšší než u nejrozvinutějších ekonomik. Když se podíváme na dlouhodobější růst a střednědobý růst, tak u Evropské unie eh, tento trend je odhadován na 1,5 za rok. Když se ale podíváme na růstový potenciál Spojených států, tak to jsou nějaká 2%, zatímco nové ekonomiky mají tento růstový potenciál ve výši 8 až 9%. To tedy platí pro Čínu a Indii. Vidíme tedy, že bohatství se přesouvá jinam. 1,5% Evropa, 2% možná něco navíc Spojené státy a 8 až 9% potenciálního růstu pro současné rozvojové země. Mají troj, čtyřnásobný růst než členské státy OECD, tedy 3 až, o 3 až 4 více se a, roz, přesune k ním bohatství. A, kromě toho Austrálie a Spojené státy se snaží získat ty nejvzdělanější emigranty a navíc, když se podíváme na e, stávající postgraduální studenty, ty nejlepší z Číny, tak mají lepší výsledky než jejich kolegové z Ameriky a z Evropy. Jenom někteří studenti ze severských zemí se jim byli schopni přiblížit. Co se týče produktivity a účasti a pracovní síly na trhu, zhoršuje se inovace, není v Evropě tak dobrá jako ve Spojených státech nebo v Japonsku nebo v Koreji třeba. Korea přitom je země, která zatím není a mezi těmi nejrozvinutějšími. A v podstatě to všechno znamená, že se Evropa musí probudit, že Evropa musí posílit růst a zaměstnanost. Možná si vzpomínáte, co se stalo, když, co, co řekl prezident Kennedy, když spustili Sputnik, řekl, že za deset let bude stát eh, člověk na měsíci, tak v podstatě teď eh, prožíváme podobný moment. Potřebujeme zvýšit produktivitu v Evropě, tak aby Evropa byla schopna konkurovat v globálním měřítku, ale zároveň je potřeba řešit sociální problémy. Protože pomalý růst ekonomiky s nízké reálné a příjmy mají sociální dopady. Dnes máme v Evropě 24 milionů nezaměstnaných lidí a když se podíváme na eh, mlado, mladé obyvatelstvo, tak v podstatě eh, tam je nezaměstnanost ještě vyšší, 20 až 50 podle toho, o jakou zemi se jedná. Pochopitelně vytvářet pracovní místa je těžší, když nemáme na to dostatečně dostupných veřejných financí. Na druhou stranu Evropská unie potřeb, musí reagovat vyváženým způsobem jak na růst, tak na potřebu vytváření pracovních míst. Je potřeba vytvářet reformy, které zvýší produktivitu, zaměstnanost a vytvoří nové sektory služeb. Potřebuje reformovat zdravotnictví, penzijní systémy, musí zvýšit flexibilitu trhu práce, musí zvýšit kvalifikovanost svých pracovních sil a posílit jejich podnikatelského ducha. Velkým problémem takovýchto strukturálních opatření je paní předsedkyně, že tvoří určitý balíček a je potřeba k ním takto přistupovat. Provádět jenom jedno opatření a ne jiné znamená, že výsledek bude nižší. Pouze v balíčku mají obrovský potenciál navýšit růst a vytváření pracovních míst. Kromě toho potřebujeme silný a solidní finanční sektor, který bude přispívat k růstu. Strukturální reformy mají nejenom posílit růst v recesí postižené Evropy, ale také může vyřešit problémy, které vedly k té první původní nerovnováze a mohou pomoci předcházet dalším šokům. Proto opravdu potřebujeme mít v Evropě dohodu pro konkurenceschopnost a OCD může pomoci nejenom na základě zkušeností svých členských států, ale také na základě údajů ze zbytku světa, které mohou být zajímavé. S Itálií a Španělskem se snažíme najít řešení pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti a žádáme všechny odpovědné členy Evropské unie a Evropskou komisi, aby prováděli ambiciozní reformy ve všech sektorech. Chci jenom upozornit na jeden příklad, který si myslím, že ukazuje velmi dobrou, dobrý potenciál pro růst, a to jednotný trh. Jednotný trh je jeden z nejdůležitějších, jedno z nejdůležitějších aktiv, má obrovský potenciál 500 milionů lidí a zatím není plně využit, především v oblasti služeb, kde je evropský trh fragmentovaný. Chceme-li, aby evropská ekonomika byla plně integrovaná, tak je potřeba několik věcí. Za prvé je potřeba provádět efektivněji stávající pravidla a požadavky evropského jednotného trhu. Za druhé je potřeba mít jasnější rámec pro přeshraniční obchodní činnost. A za třetí, potřebujeme dosáhnout většího pokroku třeba v oblasti zadávání veřejných zakázek i přes hranice. Je potřeba také vytvořit lepší struktury pro mobilitu pracovní síly. Pouze 3 občanů Evropské unie v aktivním věku žijí v jiném členském státě než ve státě svého původu. S tím, že to musíme porovnat také s 5% migrací občanů třetích států. Jinými slovy, tedy do Evropské unie přichází více migrantů, než se lidí přesunuje z jednoho členského státu do druhého. A e, to je paradox, protože často se potom stane, že není možné najít toho správného adepta na pracovní místo. Máme miliony nezaměstnaných a na druhou stranu zaměstnavatele říkají, že často pracovní místo nejsou schopni zaplnit a že se musí najít někoho mimo Evropu. Takže vidíme, že poptávka a nabídka v této oblasti nejsou úplně spárované. Znamená to navíc, že v některých regionech se ekonomika přehřívá, zatímco v jiných máme příliš vysokou nezaměstnanost. Je potřeba přímo politická řešení, která umožní lepší fungování trhu práce, například včetně přenositelnosti penzí, vzájemného uznávání kvalifikací a podobně. Evropská unie se zároveň musí snažit o to, aby od ní aby z ní neodcházeli kvalifikovaní lidé, zabránit odlivu mozku a zároveň se musí snažit přitáhnout kvalifikované pracovníky odinut, tak aby byla schopna lépe globálně konkurovat. Konec konců Evropská unie tradičně vždy byla schopna přitáhnout talentované pracovníky ze zahraničí. Teď se zdá, že se dokonce že je dokonce možné, že přijdeme o talentované lidi z Evropy. Takže růst, zaměstnanost, správné kvalifikace. Závěrem tedy, paní předsedkyně, bude důležité pro evropské instituce, aby nyní vytvořili základ pro budoucí růst a zaměstnanost na základě několika věcí. Za prvé, zelený růst, inovace, kvalifikovanost, to je všechno důležité, pro má máli Evropa zachovat svou konkurenceschopnost. Dále odstranit strukturální překážky, které stojí na cestě zvýšení produktivity. Některé země navíc snížily svou produktivitu, je potřeba, aby si ji znova zvýšili a je třeba v oblasti chráněných služeb také zvýšit flexibilitu. Také je potřeba zajistit flexibilnější používání pracovní síly, je potřeba investovat do vzdělání a kvalifikací pracovníků. Asi všichni víte, jenom chci připomenout, že je potřeba se soustředit také na stárnutí a jeho dopady. Dopady hospodářské i dopady sociální a rozpočtové. A to má v podstatě dopad na všechny evropské státy, bez výjimky. Takže, dámy a pánové, chceme-li překonat hospodářskou krizi, Chceme-li nastavit instituční kurz pro Evropskou unii, vytvořit strukturální reformy, tak před námi stojí veliké, veliké úkoly, ale zároveň z nich vyplývají mnohé příležitosti. Winston Churchill kdysi řekl, že pesimista v každé příležitosti vidí problém, zatímco optimista vidí v každém problému příležitost. A v tomto duchu doufám, Doufám, že eh, hospodářský výbor Evropského parlamentu bude úspěšný ve své práci a chtěl bych jenom ještě jednou zopakovat, že OECD rádo posílí spolupráci s Evropou a tak zvýší a zlepší své eh, sociální a hospodářské výsledky. Takže prosím, vězte, že se můžete spolehnout na nás. Jsme tady pro vás. Konec konců jsme tady proto, abychom sloužili svým členům a jak jsem říkal, většina členů OECD jsou zároveň členy Evropské unie. Můžete se spolehnout na to, že budeme eh, vytvářet a doufáme, že společně budeme realizovat lepší politiky, které zlepší náš život. No, čím to je, že to kafe roznáší vždycky v takovéto momenty? Každopádně děkuji. Děkuji, že jste nám připomněl i naše poslední zasedání, to byl neformální ECOFIN, kde jsme bojovali právě eh, ohledně těch ochranných valů a dalších záležitostí. A myslím, že mě čeká toto potěšení znovu tento týden. Možná se věci trochu posunuly částečně tím směrem, kam jsme se snažili dostat už před dlouhou dobou. A nyní tady mám pár zájemců o slovo, když tak ještě případně na mě mávejte, pokud chcete mluvit zatím za EPP. Pan Hitler. Děkuji za to, že jste se dostavil za, do Evropského parlamentu a děkuji za vaši prezentaci týkající se ekonomické situace. Podle mě existuje určitý rozdíl mezi ekonomickými předpověďmi Komise a OECD a také předpověďmi MMF. My jsme dostali tyto předpovědi do ruky a tyto eh, předpovědi a ty rozdíly mezi nimi se stále prohlubují. Čím to je? Podkopává, tu, podkopává to důvěru lidí v tyto předpovědi. Já bych k tomu řekl, že někdy to souvisí s tím, kdy vydáváme tyto, řekněme, projekce, předpovědi, kdy provádíme modelování. Mojí největší, tím nej, co, na čem mi nejvíc záleží, nebo co mě nejvíc nepokoje, je ne ten rozdíl, ale že poté, co jsme měli hospodářskou a finanční krizi, se stále domníváme, že můžeme fungovat samostatně. Já myslím, že ke krizi došlo proto, že EU, OECD, MMF, Světová banka, ILO, VTO a tak dále se eh, tak říkajíc dostatečně křížově neopilovali. Jinými slovy, že se neinspirovali vzájemně, že se všichni zabývali jenom eh, tím svým, pracov, obkopávali si svoji vlastní zahrádku a jednou z těch věcí, na které opravdu trváme, a co se ukázalo z toho, když se setkáváme, setkáváme se s Angelou Merklovou jednou za rok, ono, když se setkáváme, to neznamená, že musíme souhlasit. Naopak, někdy ten nesouhlas může být pozitivní, užitečný, protože to může lidi přimět k tomu, aby se zamysleli nad tím, proč tyto rozdíly existují. Něco, některé ty modely jsou dlouhodobé, jiné jsou krátkodobé, něco jsou simulace, něco projekce, něco jsou vysvětlení toho, co se v nedávné době událo. Mně se nezdá, že by ty rozdíly byly zas tak značné. V uplynulých několika měsících úroveň zhoršování těch předpovědí, to znamená nižší, stále nižší, to bylo trošku jako kdyby v pondělí se to snížilo a v pátek se to ještě víc snížilo proti pondělku. A když máte pak tříměsíční rozdíl mezi posledním předpovědí a pak novější předpověď OECD a tak dále, a ne pak zase Evropské unie, tak Samozřejmě ten poslední vždycky měl tu nejhorší předpověď. Jako kdyby se předháněli. Teď se mi zdá, že může nastat trošku opačná tendence, zvláště v případě Spojených států, kde to vypadá trošku lépe. Možná zaznamenáme určité zlepšení, ale protože ty základy ještě nejsou úplně jasné, tak tam vidíme určité zárodky dalšího růstu, ale nemusíme být stoprocentně přesvědčeni, že je to e, obecná situace. Čili pořád je na místě opatrnost, pořád měli, bychom měli spíš být opatrnější, než si říkat, že jsme něco překonali, než jsme tu krizi překonali. Když máme průměrně 10% nezaměstnanost v Evropě, když máme 20% zaměstnanost mezi mladými, v někde 30 a 40%, těžko můžeme říct, že jsme krizi překonali. Čili pokud se někdo snaží být příliš optimistický nebo interpretovat eh, ty pozitivní zárodky, eh, náznaky optimistickým způsobem. Myslím, že je na místě opatrnost. Děkuji a za eh, a z SAD, jo. Merci. Děkuji. Já bych chtěl omluvit Lizu Ferrerovu, která vám měla položit tuto otázku. Vy jste hovořil o Sputniku z hlediska evropského růstu. Jehož potenciál je 1,5 v současnosti. A když se podíváme na složky tohoto evropského růstu, tak zjišťujeme, že investice se staly jaksi e, necitlivé z hlediska úrokových měr, zvláště u podniků. A investice do lidského kapitálu, o kterém jste hovořili, je velmi nízký. Jsou velmi nízké. A ve veřejném sektoru je poplatný eh, rozpočtovým úsporám a této politice. Ostatně, pokud eh, považujeme spotřebu jako další motor růstu, pak strukturální reformy představí riziko, že oslabí kupní sílu domácností a to ve velké míře. Takže opravdu tady velké naděje nejsou. A nemůžeme tedy mm, předpokládat nějaký mm, výrazný skok. Já bych vám chtěla položit následující otázku. Je pragmatické i nadále se vzdávat rozpočtové politiky v Evropě? Vy mi řeknete, že tady už není manévrovací prostor. My ostatní sociální demokraté, my nejsme takto laxní a jsme nesmírně pragmatičtí. My se domníváme, že je nutné soustředit tyto úspory na funkční záležitosti, na to, jak to funguje. A já bych se vás chtěl zeptat, zda si myslíte, že je užitečné přijímat proticyklická opatření zvláště prostřednictvím veřejných investic. A co si v takovém případě myslíte o pravidlu, které navrhujeme, to znamená vyloučit z kalkulace deficitu eh, náklady na investice? To je pravidlo zdravého rozumu. To znamená soustředit se na rozpočet fungování a umožnit státům, aby podnikly nezbytné investice, které připravují budoucnost. The, um, Otázka ohledně toho, proč než nyní investice už ne, nereagují na úrokové sazby. Já si myslím, že to tak úplně není. Jde spíš o to, co, že ta rozhodnutí eh, v otázkách investic byla jaksi výraznější než eh, ta otázka úrokových eh, sazeb, protože byla vysoká nejistota. Což je jasné, v prostředí tak nízké obchodní důvěry. Tato krize je spíše krizí důvěry v instituce, strany, parlamenty, vlády a vůbec všechno, co jsme celou dobu tak uh, uh, usilovně stavěli. Proto je to tak znepokojivé. Proto je to tak potenciálně poškozující. Neboť jsme neošetřili otázku důvěry. A teď mi dovolte se vyjádřit přímo k základní otázce. Vzhledem ke všem těmto otázkám a vzhledem eh, k tomu, že pořád tady máme tedy eh, úsporná opatření, škrty a tak dále na předních stránkách novin, já myslím, že nemůžeme úplně odložit tu otázku investic a říct, k tomu budeme přistupovat jinak než k obecnému rozpočtu. Musíme roz, do rozpočtu podle mě zařadit všechno, protože zdroje financí jsou konec konců stejné. Víme, že investice jsou samozřejmě dobré pro budoucí růst, jsou zárodkem budoucího růstu, ale mezi tím na ně musíme sehnat peníze, musíme se obrátit na trhy a je to opravdu něco, co funguje ze středně a dlouhodobého Eh, horizontu. Jinak je možné pochopitelně získat eh, peníze eh, přímo na trhu. Ale ta, ta otázka, nebo ten fakt, že vlády by utrácely víc, to by prostě nakonec mohlo vést k, k explozi, která k takovému problému, který bychom si sami vyrobili. A ono by nás to potrestalo, kdyby řekom řekli, že budeme ignorovat investice. Já si myslím, pane Wang, že je naprosto legitimní to vysvětlit odděleně, protože jsou to odlišné typy investic a tady výdajů, které je potřeba financovat. Někdy je to dokonce tak říkajíc na hranici protože investice například, nebo výdaje do vzdělávání, to můžou, můžou být běžné výdaje, ale zároveň se dá argumentovat, že když je to výzkum a vzdělávání, takže to je vlastně investice, protože to uh, hraje roli pro budoucnost. Ale těžko říct, že to nemůžeme zařadit do rozpočtu. Nebo říct, že investice jsou třeba jenom hardware, jenom stavby a stroje a že bychom to dali mimo rozpočet. A co pak zdravotnictví není v rozpočtu? Je to velká investice, je to ta největší věc. A my můžeme říct, ale tohle je investice do lidí. A co je důležitější než lidé? A zase by se dalo říct, tak to tady dáme stranou, nebudeme to počít, započítávat do deficitu. A pak máme tady investice do vzdělávání, zdravotnictví, ale jak víme, tak se z toho staly ty největší černé díry, které v našich eh, zemích máme. Nebo když se rozhodneme zvolit jenom třeba silnice nebo čističky, tak potom eh, dobré metody zprávy a rozpočtování a tak dále, pak je nejlepší neschovávat prostě nic. Vynakládat prostředky správně, dobře, stanovit dobré priority a zajistit, aby všechno bylo transparentní. Taky protože to nakonec budete muset zafinancovat. Člověk si může sám věci definovat, aby mu to bylo pohodlnější. Ale mnozí to zkoušeli před námi a já vás mohu ujistit, že jednoho dne zjistili, že se jim z toho snu stala noční můra. a už jim zbylo jen málo z těch vysněných investic a stala se z toho tedy spíš pak jakási černá díra. Takže toto je podle mě ten skutečný problém. Já myslím, že to bychom se mohli trochu uspěchat. Tak, teď se najednou všichni probouzí, každý se chce zeptat, takže zkusíme to v podvojicích. Wolf Klins a pan Lambert, prosím. Já, vielen Dank. Eh. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Jsem rád, že jste mezi námi. A doufám, že je to začátek pravidelného setkávání. Vy jste tady řekl to zásadní slovo. Slyšíte mě? A sice je, je to zásadní termín, který chci já uvést také. My tady máme zásadní krizi důvěry. A mně připadá, že způsob, jakým se snažíme zvládnout tuto krizi, nezmenšuje tuto krizi důvěry, naopak zvětšuje. Protože stále předkládáme návrhy a přijímáme rozhodnutí, která krátkodobě zastarávají a jsou překonávány. Musíme tedy zvětšit tento jaksi euroval, a aby byl brán vážně ze strany eh, trhu. Zatím se nám to nepodařilo. Máme tady 500 eh, eh, milionů, bilionů, potom 750, pak budeme mít triliony. A pak ten trh eh, řekne, chcem ještě více. Takže stále za nimi běžíme takto v pozadí. Jediná možnost, jak zpětně získat důvěru, spočívá v tom, že budeme postupovat velice seriózně z hlediska toho, co hlásáme. Řekli jsme, že chceme srovnat rozpočty, chceme reformy, Dále říkáme, že chceme přijmout opatření, která by podporila, stimulovala růst, ale my to neděláme. ještě ani neuschne inkoust podpisu e, smluv a již eh, někteří premiéři prohlašují, že se to nepodaří. Co se týče růstu, eh, tady zaznělo, že musíme investovat. Nejdříve bychom měli využít ty možnosti pro stimulaci růstu, kde nepotřebujeme tolik financí. Můžeme odbourat byrokracii, můžeme otevírat trhy, které nejsou ještě otevřeny. Musíme skutečně dokončit trh se službami, na to nepotřebujeme žádné peníze. A přesto je to stimul pro růst. Ale co děláme? Necháváme vše tak, jak to leží a běží. A poslední bod. Vy jste hovořil o hrozbách nebo výzvách, které tady existují ze strany Číny, USA, Kanady a tak dále. Souhlasím. Jenomže další dobu dříve jsem byl aktivní v obchodování. A pamatuju si, že Japonsko bylo velkým příkladem, nebo aspoň bylo vydáváno jako velký příklad, jako velká hrozba. A já musím říci, že ta konkurenci s Japonskem Evropa velmi dobře zvládla. A proč bychom neměli zvládnout konkurenci s Čínou? Musíme jenom realizovat to, co jsme si přece vzali. Uh, thank you very much. Um, because... Děkuji. Filip. Vítejte v Bruselu. A teď se zeptám anglicky. Takže jsem tady. Takže vy jste, my jsme tady slyšeli takové od vás eh, některé pravdy, trochu nepohodlné pro některé, o třeba e, růstu různých nerovností v bohatství a také výzva klimatických změn. A kromě toho je znám váš tlak na regulaci bankovního sektoru. Explicitně bych tady zmínil to, že chcete stropy na ty míry zapákování. A hovořil jste o tom e, tedy okamžiku, který se podobá Eh, nastartování eh, vynesení Sputniku na oběžnou dráhu. Eh, já bych řekl, že neděláme dost, pokud jde o regulaci bank, ničení životního prostředí a tak dále. Interpretuji správně, že se takto na věci díváte? Ano. I think you're not doing enough. Uh... Ne. Já neříkám, že jste neudělali dost. Ale podívejme se na ty základní otázky. Nerovnosti uh, rostou, ale rostly už před krizí. My tomu tady říkáme uh, Divided We Stand je ten titul, jak jsme to naz, nazvali. A podtitul je Proč nerovnosti nadále rostou. V těch nejlepších zemích Evropy je vlastně nerovnost znamená eh, eh, příjem těch nejvyšších 10% oproti těm nejnižším. A někdy to může být až sedmkrát. Dřív to bylo pětkrát jenom eh, ten rozdíl. Teď u těch nejlepších zemí je to sedmkrát, průměr je devětkrát nebo desetkrát. Spojené státy, Británie, Turecko, tam už je to 14 u nás v Mexiku je to 25krát, v Brazílii 50krát. Takže teoreticky relativně na tom třeba můžeme říct, že na tom nejsme tak špatně, ale ten trend není dobrý. Nerovnosti rostou a pravděpodobnost schudnout i v zemích, jako je Evropa, stále rostou. To znamená možnost, že nebudeme mít přístup ani k základním eh, faktorům nutným přežití a tak dále. Pokud jde o životní prostředí, ano, máte pravdu. My jsme vydali studii před nedávnem, říká, která se nazývá Dopady nečinnosti. A závěr je velmi jasný. Cokoliv budeme dělat pomocí stávajících nástrojů a norem, bude stále méně dražší méně nákladnější pro lidstvo, než nedělat nic. Co se děje, pokud jde o klima? Opravdu eh, tady se řítíme do jakési srážky s přírodou, protože my přestřelíme těch 450 částeček na milion, což by omezilo oteplování na 2 stupně. Můžeme to překročit o 50%, pak to teprve začne klesat. A čím víc to překročíme, tím dražší bude se dostat zpátky na tu správnou úroveň, tím déle to bude trvat. Takže potom ty, to, co jsme si vytyčili na 2020 a tak dále, najednou může být naprosto nesmyslné. Evropa samozřejmě si vede dobře, zavedla ETS, ale teď se k tomu musíme vrátit. K nerovnostem. Problém je, že nerovnost se řeší jako nějaká vedlejší zbytková politika. Čili budeme řešit růst, zaměstnanost, tohle, tohle a nerovnost se o sebe postará sama. Ale tak to není. My musíme řešit teď nerovnost jako samostatný problém. Regulace bankovního sektoru, zvlá, obzvlášť. Hovořili jsme o národních regulátorech, koordinaci otázka kapitalizace evropských bank. To pořád ještě není dořešeno. To je proces, který ještě neskončil. Máme na to do června. Pokud je omezení um, do pákového efektu, tak ano, chtěl by to opravdu tvrdé limity a ne žádné ehm, žádná aktiva, která jsou různým způsobem magicky vyvážená a podobně. Takže nejde o to, jestli neděláme dost. Jde o to, že, se, že můžeme dělat víc. Tak to můžeme sformulovat. Dovolte mi říci, že já Evropě fandím. Podle mě je to úžasná konstrukce, kterou jste tady vytvořili a já si vzpomínám, že v roce 68 už se vydávaly nějaké, už jsme podporovali dluhopisy, které by mohly být v té jednotce EKU, EKU tehdy, kde ještě lidé vůbec nepřemýšleli o euru, ale my už jsme tehdy vydávali nějaké dluhopisy, které byly nominovány právě v EKU. E, a to i, přitom už je před tolika lety. My sídlíme Paříži, jak, vím, jak víte, to je naším privilegiem. A teď mi dovolte se vyjádřit k té o další otázce, a to je krize důvěry. Ta, ten takzvaný firewall, ten ochranný val, uh, on prostě neexistuje. Měli jsme ho mít před rokem. A on stále ještě není. Možná, že koncem tohoto, tohoto týdne už ho mít budeme, ale prostě ho nemáme. A teď pokud jde o jeho rozsah, jestli to bude 500 miliard, zatím to není 500 miliard, někdo říkal, že to je 500 miliard. my všem jste se zavázali za tři země, ale zatím máme k dispozici jenom polovinu toho, té částky. Možná, že ten nový e, systém s tím starým, ještě něco od MMF, se dá dohromady a to není tak, že by najednou si někdo vymyslel další trilion a pak další trilion. Tady jde o jasný e, vztah e, s tou eh, splatností těch jednotlivých dluhů. Pokud můžete říct trhu, podívejte, já tady svým dětem pomůžu, já se jich zastanu a pokud je budete otravovat, tak já vám dám na frak. Tak za takových okolností samozřejmě nebudete e, spekulovat protože víte, že prostě eh, ty eh, dluhopisy, ty, ty jejich sazby mohou, prostě, ty jejich výnosy nakonec mohou klesnout. Ale dovolte mi říct si toto. Pane Rahoj, vy jste... Já jsem s panem Rahojem hovořil. Den poté byl tady. A potom byla tisková konference a on tehdy prosazoval právě to uspůsobení, přizpůsobení, ale eh, říkal, že situaci napraví 2,5% eh, eh, HDP, ale on říkal, já to udělám v průběhu toho celého období, jenom potřebuji trošku více flexibilitu v, ty v průběhu prvního roku protože nemůžeme to udělat všechno v tom prvním roce. Upřímně řečeno, já jsem to podpořil. Ale já si myslím, že ti lidé ve Španělsku, kterých se to týká, tak já jsem přesvědčen, že oni ve skutečnosti vnímají naprosto jasný závazek k splnění těchto cílů a že to nakonec dokáží, protože to je otázka důvěry. To není jenom o tom, že na ně tlačí Evropa nějakým eh, nepružným nástrojem, že hrozí, že na ně udeří. Ale o nich prostě chápou, že musí řešit otázku důvěry. A v neposlední řadě Japonsko. Bojíte se příkladu Japonska, ale Japonsku se to nedařilo v důsledku jejich vlastních chyb. Čína zatím má velmi jasný směr. Sice má problémy a rozpory uvnitř, ale rozhodně se nespolehejte na to, že budou dělat nějaké chyby. E, prostě napravme si nejprve věci u nás doma a pak uvidíme. Uh, Už nemáme moc času. Veškeré ostatní otázky musíme položit jedno po druhé a potom se odpoví na všechny dohromady. Otázky chce položit pět členů, takže poprosím, aby každý se omezil na minutu, protože jinak nebude čas na odpovědi. Děkuji mnohokrát. Já jsem vás na začátku chtěla kritizovat za přílišnou konstruktivnost. Na druhou stranu v odpovědích jste také poukázal na chyby, které udělala Evropa, tak jsem si to rozmyslela a chci se tím zabývat více. Co si myslíte o přístupu trojky k řeckému programu na překonání krize? Poprosím o vaše hodnocení. Protože jste říkal, že každá instituce během krize se hrabala na svém písečku. Děkuji, další. Well, Děkuji. Nyní jsme hovořili o otázce ekonomického růstu. Eh, řeší se to hm, na celém světě. A ekonomický růst v Indii a v Číně je jistě velice důležitý a musíme se porovnávat s tímto vývojem. Ale oni jsou naprosto jiné fázi ekonomického vývoje. Myslím si, že bychom se měli srovnávat spíše s USA. A vy jste nyní prohlásil, že USA má o 1, 1% větší růst než Evropa. Čím to je? je, jsou tady možnosti vlivu? Nebo jaký my máme například, eh, nebo jaký je tady vliv demografie například? Děkuji jenom velmi krátkou otázku, ale možná odpověď bude další. Zajímalo by mne, co si myslíte o dvou doktrínách, které se zde neustále diskazují. Někteří hovoří o uh, úsporných opatřeních, jiní hovoří o konsolidaci. Když se podíváte na to, jak se zvládala tato krize, jak se vyvíjela, jaké ponaučení si z toho můžeme vzít? Do jaké míry pomáhá stimulace ekonomiky ve srovnání s úspornými opatřeními? My jsme měli vlastně v podstatě velkou stimulaci ekonomiky už jenom tím, že jsme měli tak vysoký deficit, protože ty peníze z toho deficitu šly částečně do ekonomiky, ale zdá se, že tento přístup příliš nefungoval. Sepa, prosím. Děkuji, jenom velice stručně. Vyjádřete se prosím k rizikovému kapitálu. Víme, že v Evropě Nemáme dostatek investic v oblasti reálné ekonomiky, a to především v inovativní a ekologické ekonomice. Jaké máte v této oblasti pro Evropu návrhy? Any, prosím. Děkuji. Pane generální tajemníku, řada z kolegů a kolegyň se ptala na růst. Ve svém úvodním projevu vy jste zmínil, že je potřeba věnovat se podpoře růstu a vytváření pracovních míst. Kromě toho jste také hovořil o důvěře. Vy jste se soustředil na důvěru trhu, ale myslím si, že stejně důležitá je důvěra občanů. Co můžeme konkrétně udělat proto, abychom podporovali růst a vytváření pracovních míst v Evropě. Liam se ptal na procyklické politiky. Když se ale podíváme na země, které se snaží eh, provádět programy eh, fiskální eh, úpravy, tak v podstatě se setkávají s tím, že se dostávají ještě hůře Eh, hlouběji do recese, zvyšuje se nezaměstnanost a snižuje se růst. Ano, takovéto strukturální reformy jsou v pořádku, ale potřebují časnost. Jak můžeme v mezičase si obnovit důvěru občanů, tak abychom následně mohli vytvořit předpoklady pro úspěch? Děkuji za otázky. Teď, co se týče přístupu trojky, tak já to vidím tak, že na samém začátku k tomu přistupovali tak, jako kdyby se jednalo o běžný problém s deficitem. Přitom ten deficit byl obrovský. Oni hovořili o 5%, bylo to v podstatě 15% a to už není úplně zaokrouhlení. Z 5% se dostat na 3, na 4 to by zase nebyl tak velký problém. Z 15 to už je něco jiného. Úrokové sazby byly vyšší, bylo to v podstatě penále, PSI bylo nerealisticky špatné a v podstatě jsme promrhali u Řecka dva roky. Před dvěma lety jsme měli říci, že situace není udržitelná. Když byl dluh na úrovni 300 miliard, tak jsme v podstatě měli říci, měli si dohodnout na tom, že se splatí 50% jenom a neměli jsme čekat dále. A v podstatě roky na to soukromí investoři dostávali zpátky 100 centů na euro, dostávali 100%. A v podstatě to potom zaplatili daňoví poplatníci. Tehdy v Ekofinu jsme o restrukturalizaci dluhu vůbec hovořit nesměli, protože říkali, že to je neodpovědné. Třikrát mě řekli, tři různí představitelé, že je neodpovědné poukazovat na to, že by možná vůbec mohlo dojít k restrukturalizaci tohoto dluhu. Zapomněli na to, že já jsem z Mexika, kde už jsme stejně svůj dluh jednou takto restrukturalizovali a svět se nezbořil. A když se díváme do minulosti, tak se v podstatě nic zásadního nestalo. Oni říkají, ale problém je v tom, že tady se jednalo o euro, že pokud má někdo euro, tak si nemůže příliš mnoho peněz půjčit a nemůže zbankrotovat. Na druhou stranu ale kontrolní mechanismy dostatečně nefungovaly. Dalo se to tedy udělat s drachmou, dá se to udělat s německou markou, dá se to udělat s eurem. Prostě pokud máte 150% dluhu proti HDP, tak to máte od samého začátku rozpoznat a v podstatě mechanismus může být úplně stejný. Od samého začátku jsme věřitelům platili 100% dluhu zpátky, jenom protože se říkalo, že je neodpovědné vůbec hovořit o tom, že by se mohl dluh restrukturalizovat. Trojka v mezičase změnila postoj, my jsme tomu rádi, lepší pozdě než nikdy. Promrhali jsme ale příležitost. No, paní poslankyně, když se podíváme na ty náklady, které vyplynuly z toho, že jsme říkali, že není možné umožnit platební neschopnost a restrukturalizovat dluh. Když se podíváme na akciové trhy, když se podíváme na komunitní trhy, zaměstnanost, růst, tak v podstatě to, co, o co jsme přišli, je šestinásobek toho, co, co e, e, Řecko vůbec e, dlužilo. V podstatě Kdyby to Evropa všechno od, od Řecka koupila a rozdělila si to, tak by jí to stálo desetinu toho, co nakonec zaplatila to byl ten v úvozovkách původní hřích v tomto problému. Ale už se to stalo, doufám, že se z toho poučíme. Doufám, že už se s něčím takovým do budoucnosti nesetkáme, ale pokud se to náhodou stane, tak bychom si měli poučit z minulých chyb. Teď další otázka. Indie a Čína Říkáte, že jejich rozvoj není tak důležitý, protože to je úplně jiná ekonomika. No, nejenom, že to je úplně jiná ekonomika, ale v podstatě je to jediný tahoun světové ekonomiky. Pohon, britské, eh, pardon, pohon evropské americké ekonomiky je v tuto chvíli v opravě a jediný, který funguje, je tam. A proto oni rostou a předpokládá se, že budou růst eh, kolem 8 nebo 9 Kdyby Čína rostla 8-9% na 11, tak mně by se to líbilo více, protože to je trvale udržitelnější. Bude to mít ale dopad na celkový růst? No už má. Tomu se nedá vyhnout. To je prostě matematika. Pokud ale oni budou za, vyvá, začít vyvážet více, kdo bude kupovat jejich zboží? Vy ne? Spojené státy také nekupují, Japonsko také ne tak jak můžete očekávat, že Čína a Indie sami o sobě, čistě na základě interní poptávky, která se sice zvedá, to je pravda, ale není dostatečná na to, aby uživila takovýto růst. V podstatě obchodní výměna je zamrzlá. To je příznakem problému, ale zároveň je to příčinou problému protože následně to bude mít dopad na všechny velké vývozce, vývozní ekonomiky. K doktrinám, jak říkal pan Hokmar, úsporná opatření versus stimulace. Já si myslím, že stimulační opatření byla ve správnou chvíli tou správnou volbou. Měli jsme velikou finanční krizi, následně hospodářskou paralýzu, jak se rozšířila finanční krize jako virus eboli a pak se stalo co? Veškerý rozpočtový prostor jsme využili k tomu, abychom více a, utráceli a tím nastartovali ekonomiku. A to bylo rozhodnutí, které jsem podporoval a podporuji. Na druhou stranu dělali to státy, které už měly 6% deficit. I Španělsko, které mělo přebytek, anebo Německo, které mělo rovnováhu. Německo mělo více prostoru, Španělsko mělo více prostoru, to též platí pro Kanadu. A ty země, které měly 6% deficit, zase tolik prostoru neměly. A přesto vydávali o 3, 4, 5% víc a nakonec se to vymklo kontrole. Takže čas na stimulační opatření už je za námi. Teď v podstatě, a tady si myslím, že to není nutně jedna věc proti druhé to by bylo příliš velké zjednodušení. Jde o to, jak správně namíchat rozpočtovou konsolidaci a prorůstové politiky, které se eh, dají financovat i za nedostatečných rozpočtových prostředků, to znamená vzdělávání, eh, zelený růst a podobně. Pane Hokmarku, říká se, někteří říkají, protože nemáme už prostor, úrokové sazby jsou na nule a pod nulu se jít nedá, tak já říkám, podívejte se na strukturální, sociální a proekologická opatření. To říká OECD. Co to znamená strukturální opatření? Znamená to vzdělávání, inovaci, konkurenceschopnost, výzkum a vývoj, univerzity, daňová struktura, druhová, dluhová struktura a podobně. Není to jenom 20 milionů nezaměstnaných v Evropě, je to mnoho milionů lidí jinde na světě, které jsou eh, postiženy krizí. Zelená ekonomika to zdá se, že je teď jediná cesta. Já si myslím, že už to prostě není tak, že by to bylo jedno proti druhému. Teď krizi, eh, rizikový kapitál a jak přilákat eh, investice. My jsme před pár týdny vydali publikaci k růstu, kterou si prosím přečtěte a v té říkáme, že navýšená konkurence a síťovaná odvětví snižují investice do zemědělství, ale zvyšují konkurenceschopnost terciárního sektoru, zvyšují mobilitu a trhu práce a navíc Evropě doporučujeme maximálně zavádět jednotný trh. Pokud tato opatření provedete, bude to dobře. Potom jsme volali už v roce 2007, 9, 11 a předpokládám, že příští rok budeme volat potom též. To totiž umožní získat si zájem investorů o investice do Evropy. Mimochodem, zítra se chystáme tady v Bruselu spustit, udělat v podstatě vernisáž eh, přehledu evropské ekonomiky jako celku a ekonomiky eurozóny. V tuto chvíli se ta publikace tiskne, takže zítra se na ní můžete podívat. S tím, že ty hlavní zásady už jsem tady teď zmínil. Teď růst a důvěra občanů a země, kde fiskální reformy mají negativní a, dopady v tuto chvíli. Ano, já si nemyslím, že jenom proto, že se snažíte vyrovnat rozpočet, tak byste měli zapomenout na růst. Na druhou stranu ale některým zemím už ujel vlak před dvěma lety, už prostě neměli více času. Některé to pochopili, jiné nezačaly tyto programy před dvěma lety a říkali si, jako kdyby byly naočkovány proti hospodářské krizi a čekali další rok, rok a půl, dva roky. A teď se sice chovají hezky a dobře, ale už ale měli to udělat před rokem a půl nebo před dvěma lety. A protože to neudělali, tak náklady na tyto reformy budou vyšší. Jinými slovy, chtějí vstoupit do nějakého klubu, ale ceno, cena vstupenek se zvýšila. Chceme-li v tuto chvíli obstát na trhu, před soudem trhu, tak náklad na to bude vyšší, než by býval před rokem a půl. V podstatě s polovičními dnešními opatřeními jste před dvěma lety mohli trhy uspokojit. Ale protože se to nestalo, protože jste nebrali trhy vážně, v podstatě jste nám řekli, trhy nám nerozumí, no problém je, že žádný pan trh, žádný, žádná paní trhová neexistuje. Prostě když vám trh nevěří, tak vás za to potrestá. A pokud trh očekává 50, dejte mu 70, dejte mu 100. To je jediný způsob, jak ho upokojit. Pak se to dá zase trochu snížit. Proč ty dopady jsou tak rozdílné? Podívejme se třeba na příklad Spojeného království. A tím už musím končit, řekli mi. Proč tedy byl ten britský program důvěryhodný? Byť teď si uvědomuji, že růst je nižší a to je všechno pravda. A to proto, že na samý začátek ten program nastavili velmi ambiciozně a drželi se ho. Proč některé jiné země, které v tuto chvíli mají problémy, nejsou tak důvěryhodné? No proto, že v podstatě se nechali okolnostmi donutit nabízet trochu a trochu více po každé. Trh jim nevěřil, podstatě mu nenabídli více, než očekávala. Řekli, když já řeknu, že potřebuju, když trh řekne, že potřebuje 70 nebo 100 a já mu dám 70, bude trh spokojený? Nebude. A, a úrokové míry se zvyšovaly a zvyšovaly následně. Teď se nechci pouštět do příkladu Německa, všichni hovoří o tom, jak Německo eh, provádí skvělá opatření, ale podívám se na další dvě země, které jsou pod tlakem. Jeden pod rozpočtovým tlakem, ale trhy to berou dobře. Na druhou stranu země, která eh, dělá dobrá opatření, ale trh jim nevěří. A nevěřím z toho důvodu, že ta země postupovala krůček po krůčku. A když eh, vám někdo seká koči, končetinu kousek po kousku, tak to bolí daleko více, než když se to usekne najednou. Takže na této pozitivní notě bych rád ukončil své vystoupení a děkuji za příležitost zde vystoupit. Thank you very much. Děkuji vám. A jak jsem již říkala, já jsem poměrně spokojená, že jsem na Ekofinu občas byla na stejné straně jako vy. Teď musíme přejít k našemu dalšímu bodu nebo dvou. Máme tady zprávu pana Kozese a paní Fe Ferrera k takzvanému tupeku. Děkuji vám. Takže prosím, Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes budu hovořit estonsky. Není tady estonština, není tady překlad <laughs> z estonštiny. Uvažoval jsem o tom, že budu hovořit estonsky, tak aby byla změna, ale nakonec budu hovořit přece francouzsky. Bitva pokračuje. Takže, co máme dneska na pořadu jednání? Máme tady dvě zprávy, moji zprávu a zprávu Elizy. Nejdříve budeme hovořit o mojí zprávě, pokud dovolíte, paní, pak budu hovořit s nový zpravodají, pak budeme hovořit o zprávě Elizy a pak vystupující se mohou vyjadřovat k těmto dvěma zprávám. Jaký je cíl nařízení, které se týká zemí, které mají obtíže nebo by mohly mít obtíže? Cílem je vytvořit systém, který by v daném případě umožnil zajistit zesílený dohled nad státy, které by vykazovaly finanční obtíže nebo by vydávaly určité signály možných potíží v budoucnosti. Chtěl bych připomenout, že v této problematice ECOFIN již zaujal svoje stanovisko před více než jedním měsícem. Diskuze byla zahájena na úrovni parlamentu. Není to jednoduchá záležitost a naši kolegové když předložili určitý počet pozměňovacích návrhů, je jich asi 200, ohledně textu, za který jsem já zodpovědný. Jaké jsou body, které činí nejvíce potíží nebo které si zasluhují diskuzi? Zaprvé jsem konstatoval, že v textu komise Komise rozhoduje zcela sama, aniž by se hovořilo o radě, nebo nehovoří se o ní příliš často, zvláště jakmile se jedná o uplatnění prvních opatření. Tato situace mě překvapuje. Pak jsem se dozvěděl, že byla velká diskuze eh, na úrovni rady a nakonec bylo rozhodnuto, že odkazy na stanovisko rady budou jaksi eliminovány já si myslím, že to není konzistentní. Není konzistentní bez ohledu na to, jak eh, silně se bude intervenovat, aby komise přijímala sama rozhodnutí, aniž by intervenovala rada. Samozřejmě můžeme říct, že to souvisí s nezávislostí komise, ale já se obávám, že tato jakási svoboda je spíše brzdou pro rozhodnutí a neformálně by členské státy měly nebo často vyvíjejí tlak na komisi, aby nepřijímala rozhodnutí. Proto navrhuji, aby rozhodnutí komise mohla být zamítnuta radou kvalifikova- o obrácenou většinou. Ovšem je otázka, jestli to, to bude jednoduchá nebo kvalifikovaná většina. Diskuze s kolegy umožní zaujmout definitivnější stanovisko. Byla tady domněnka, že jednoduchá většina nebude stačit a někteří si mysleli, že kvalifikovaná většina je symetrická ohledně šesti balíčků. Samozřejmě to argument, který můžeme přijmout. Jaká je druhá poloha tohoto balíčku? Je to chronologický problém, eh, mezi, který souvisí s mezivládní dohodou. Já jsem měl již příležitost na zasedání eh, říci, že moje zpráva by mohla Mm, obsahovat některá ustanovení z mezivládní smlouvy, která by byla velice vhodná pro sekundární legislativu, aniž bych nyní hovořil o specifiku této mezivládní dohody z hlediska tzv. zlatého pravidla, tak jak eh, to bylo přijato členskými státy. Tuto otázku necháme ve smlouvě. Víte, že já toto považuji jako jakýsi pakt akcionářů. Jediný originální návrh, podle mého názoru, spočívá v tom, že se tady vytváří režim dohledu, který bude velmi silný nad státem, který má potíže. Bude to dokonce určitý systém jaksi ochrany nad tímto státem. Myslím si, že je to logické vyústění různých opatření komise. Vzhledem k tomu, že některá opatření nebyla dostatečně efektivní. Na rozdíl od toho, co chtějí říkat někteří, kteří jsou proti tomuto návrhu. Tady se vytváří systém, kde e, členské státy se nemohou jak si vzdát e, své odpovědnosti tím, že budou součástí tohoto ochranářského systému. Naopak jde o to, aby členský stát se dostal do situace, kde bude podléhat e, tomuto dohledu a této ochraně. Je to v případě, a to zdůrazňuji, kdy opatření, která byla přijata v tomto státě, nebyla eh, dostatečná a je zde situace, která se blíží úpadku tohoto státu. Ještě bych se zmínil o tomto režimu, také bych reagoval na některé námitky, protože mm, tady došlo k velké kritice ze strany eh, některých členských států na adresu komise. Ten zesílený dohledový systém hlediska právní ochrany by měl za následek to, že daná země by byla vystavena okamžitému tlaku, tak aby došlo k nápravě situace z hlediska opatření, která budou přijata komisí MMF a dále danou zemí. Tak jako v případě mm, podniků, které jsou v úpadku, Shepton Eleven, to je známý příklad, příklad ve Spojených státech. To se nedá aplikovat na státy, ale můžeme to připodobnit. Takže hlavně by se zmrazily klauzule eh, jaksi anticipačního eh, požadování splacení dluhů. Dále eh, další aspekt, který by byl návazný, je zmrazení ratingu dané země. Dalším aspektem by byla povinnost věřitelů deklarovat své pohledávky v určité lhůze, lhůtě, která by byla stanovena a bylo by to zveřejněno v úředním věstníku v souvislosti se zavedeným režimem. Co se zde navrhuje? První návrh spočívá v tom, že svým způsobem se spochybňují slova představitelů vlád, kteří eh, prohlašují, že to, co se děje v Řecku, se nestane nikde jinde. Před chvíli tady hovořil eh, generální tajemník OECD, který měl zajímavý projev, protože říkal eh, věci, které se stanou jednou, ne nezbytně se nemusí stát v budoucnosti ještě jednou to, že se vybuduje nějaká nemocnice, neznamená, že se vygenerují nemocní, ale samozřejmě pokud vzniknou nějaký nemocní, budou rádi, že mají nemocnici. Další argument se říká, dojde k dezorganizaci Mm, státních eh, dluhopisů, protože jakmile bude fungovat tento režim, to znamená, že určitý stát se bude moci dostat do této situace eh, a nebude moci splatit svoje dluhy. To není správné. Tento režim právě umožní danému státu, aby eh, se vzpamatoval, zotavil, aby došlo k, k nápravě. A to, co právě uvedl generální tajemník OECD, bylo velmi zajímavé, pokud se k tomu dobře porozuměl, tak řekl, pokud se přijme určité rozhodnutí v rámci jednoho nebo dvou let, a kdyby k tomu tak došlo v případě Řecka, kdybychom odkoupili tyto dluhopisy, tak bychom nemuseli platit tak vysokou cenu. Zde cílem je právě se vyhnout určitým nejistotám. Další námitka. Naruší se trhy. E, já myslím, že to také neodpovídá realitě. Zjišťujeme, že trhy si samozřejmě přejí pohodlnou situaci pro sebe, ale hlavně předvídatelnost a trvalost. Když eh, ostatně to, co řekl generální tajemník, eh, to dokládalo. Představme si situaci před rokem nebo před rokem a půl. Tehdy eh, trhy nemohli vědět, jakým způsobem se bude zacházet s věřiteli. Tento argument nebudu rozvíjet eh, dále, ale myslím si, že tyto argumenty nejsou seriózní, protože jednak nemůžeme říci eh, stoprocentním způsobem, že žádná jiná země nebude mít tyto potíže. Hovoří se tak o Portugalsku, Španělsku, Itálii a dalších. A za druhé, Myslím si, skutečnost, že se tady vytvoří jasný právní režim, který nám umožní se nad tím společně zamyslet, to je určité řešení. Pak je tady ještě jeden problém, a sice propojení mezi tímto režimem a demokratickým fungováním státu, kde vznikne tato situace. Je jasné, že tady nemůžeme vytvořit jakou, jakýsi protektorát, nemůžeme tam mít eh, soudního správce, který eh, bude spravovat eh, tento stát. Musíme najít akceptovatelný stav, který umožní zajistit efektivní opatření, která jsou navržena, která budou vyjednána mezi státem, tedy těmi oprávněnými úřady daného státu a těmi, kteří se budou účastnit realizace ozdravného programu, ale domnívám se, že tady je možné najít pragmatická řešení. To je tedy několik informací, které jsem si přál dnes zde představit. Děkuji kolegům, kteří mi předložili pozměňovací návrhy. Já už jsem to zapracoval a určité kompromisy jsem předal stínovým zpravodajům a budeme dále pokračovat v této práci. Já si myslím, že není v našem zájmu, abychom to příliš protahovali. Jednak by to mm, nebylo jaksi efektivní a za druhé já se domnívám, že ECOFIN se již dohodl před určitou dobou a pokud tedy chceme protlačit určité myšlenky v parlamentu, které by byly výsledkem této práce, musíme mít prostor pro vyjednávání a samozřejmě čím další bude lhuta, tím menší bude naše vyjednávací síla. To je můj osobní názor, ale obávám se, že je dosti blízký realitě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Elisa. Obrigada, senhora prezident. Um, Děkuji. Paní předsedkyně. Na úvod chci panu Kozesovi poblahopřát k této, tomuto návrhu a k celkovému jeho přístupu, k tomu, jak e, přistupoval ke spolupráci s ostatními. Opravdu dobře pracoval se stínovými zpravodaji. A jak pan Goze sám uvedl, myslím, že tento legislativní text musíme e, přeskoumat a pročíst velmi bedlivě, protože nejde jenom o jeho implementaci, která by mohla vést k tomu, že nějaká země bude klasifikována jako země, která se blíží eh, nesolventnosti, ale také proto, že se jim nabízí něco nového. A to je možnost, aby jiné státy zastoupené v radě, které patří k eurozóně, aby takovou zemi donutili požádat o pomoc. čímž by vznikla situace obdobná situaci Řecka, Portugalska a Jirska. Je to legislativa komplexní a musíme se dobře zamyslet nad jejími možnými dopady. Pokud jde o naše pozměňovací návrhy, tak těmi svými jsem se snažila vytvořit vazbu mezi tímto procesem a mezi jeho dopady. A mezi tím, co už existuje. Protože nesmíme, nemůžeme opomíjet to, co už máme. V případě takové zahájení takového složitého legislativního procesu. V návrhu 104 doporučuji, aby došlo k postupnému procesu. V případě, že tato země už předtím byla podrobena nějaké hloubkové eh, revizi v eh, důsledku makroekonomických nerovnovách, tak a když se pak dostane do, do eh, řízení pro nadměrný deficit, tak by měl, měla existovat vazba mezi tímto mechanismem a mechanismem, na kterém jsme už pracovali v rámci eh, Sixpacku. Aby se nakonec tento stát neocitl v situaci, že bude de facto v tom stavu předběžné nesolvence, aniž budou uplatňována pravidla ze stávající legislativy. Protože ta nás již musí navádět. A Měli bychom tudíž mít buď to monitorování, anebo eh, ten dozor. Proto jsem také navrhla tento návrh to 24, který navrhuje eh, odlišný, odlišený přístup, kdy nejdřív vyžádáme nějaké informace o dané země, což je v souladu spíš s tím eh, lehčím monitorováním a pak situace, kdy ta situace, kdy ta země již žádá o pomoc, a pak už jsou ty informace, které o té země žádáme, hlubší a je náročnější. Takže toto je smysl mnou předložených pozměňovacích návrhů, také 128, 130, 134 a tak dále, aby existovala vazba mezi tím, co tady máme, a tím nad všem eh, pracujeme v rámci takzvaného sixpacku. Abychom tuto vazbu vzali na vědomí, znovu přeskoumali, aby nebyla země podrobena šesti různým doporučením, která vzájemně nesouvisí. Musí eh, to být vzájemně eh, v souladu. Čili když je nějaká země podrobena tomu, tomu těsnějšímu, tomu důraznějšímu monitorování, tak to musí být kompatibilní s tím, co chceme od členského státu v rámci stability, a paktu stability a růstu v rámci národních reformních programů. Tato věc je naprosto zásadní. Nemůžeme zapomínat na všechna předchozí doporučení jenom proto, že se země nachází v naléhavější situaci. A jedna věc, kterou musíme ošetřit na politické úrovni, to je eh, situace, kdy nějaká země musí požádat o pomoc, protože další členské státy eh, k tomu donutí. To však není závazné. Neexistuje žádný mechanismus stabilizační, takovém případě ta pomoc, o kterou se jedná, nezahrnuje žádnou eh, pozitivní odpověď SFM nebo SF, takže je to dost vážné. Proto předkládám návrh 144 v případě takového tlaku na zemi, aby se obrátila se žádostí o pomoc, tak by měla existovat eh, pomoc, která se jí nabízí ze stávajících existujících mechanismů, jinak se ta země bude vystavena na milost trhům. Takže já vítám co, obecně, co tady pan Gozes navrhuje, ale není to ve všech směrech úplně jasné. A to, že se vzdal um, myšlenky zavedení úplně stejného znění, které je v uh, té fiskální, v té rozpočtové dohodě, to je dobrá myšlenka. Líbí se mi i to, že pan Gozes eh, se, si vzal za svou tu myšlenku, která je rozvedena v kapitole 11. Je to každopádně velmi zajímavé, zajímavý základ pro další jednání a další práci. Jsem přesvědčena, že nakonec dospějeme k návrhu, který bude velmi vyvážený. Děkuji. Děkuji. Zbývá nám ještě asi hodinová diskuze a hodně eh, lidí, kteří se hlásí o slovo. Um, a few thoughts on behalf of... Děkuji. Za naši skupinu jsem především chtěl poděkovat panu zpravodaji, protože, jak říkali mnozí ostatní kolegové, byl velmi konstruktivní. Myslím si, že v naší skupině jsme se v této oblasti hlavně soustředili na posílení monitorování, tak aby se dalo zasáhnout, než je příliš pozdě. A naše pozměvací návrhy se ubírají tímto směrem. Většina podmě, pozměvacích návrhů, které jsem předložil já, mají podporu skupiny, protože k tomuto přistupujeme v podstatě všichni podobně. Hovořili jsme o tom, jak se zabývat hlasováním v radě a rozhodováním v radě. To je otázka, o které jsme hodně hovořili v souladu s šesti legislativními opatřeními, protože v podstatě v radě se eh, v tomto eh, často v podstatě kšeftovalo. Je tedy potřeba najít způsob, jak změnit způsob rozhodování v radě a zajistit tím, že ve správnou chvíli se mohou učinit eh, nutná rozhodnutí. Za prvé tedy posílený dohled a toto rozhodnutí. Komise navrhla, že by mohla něco takového spustit sama. V tomto kontextu je potřeba říci, že dokonce ani rada proti takovémuto postupu nebyla. V rámci balíčku šesti legislativních opatření, tedy i stávající legislativy, existuje postup pro to, jak by komise mohla sledovat situaci v zemi předtím, než se učiní opatření. Zatím jsme vlastně nikdy jasně nedefinovali, co takovýto hloubkový přeskum znamená. Předpokládám, že Evropská komise nebude chtít provádět takovýto hloubkový dohled bez jakéhokoliv důvodu. Nemyslím si, že je potřeba měnit v této oblasti původní návrh komise. Kromě toho jsme také navrhli, že by mělo být povinné pro komisi se rozhodnout, nikoli tak, jako to bylo původně, že komise se rozhodnout může v této oblasti. Možná vám připadne, že to je detail, ale on není. Kromě toho v článku 6.3 jsme učinili další návrh, a to, navýšit možnost tlačit na členské státy, které v makroekonomických programech nejsou ochotny spolupracovat. Nyní otázka kapitoly 11. Myslím si, že většina z naší skupiny vidí, že záměr je dobrý. Otázka ovšem je, jestli vůbec takovéto uvažování v rámci kapitoly 11 je v tuto chvíli aktuální. Především na jihu Evropy jsou země pod tlakem. Může se stát, že by se dostali do platební neschopnosti a otázka, jestli by jim potom trhy ještě věřily. Takže nevysílejme signál, že předpokládáme, že dojde k platební neschopnosti a proto vytváříme takovýto mechanismus. A tak to by ten signál mohl vyznít, říkali to nejenom lidé z naší skupiny, ale i odinut. Možná, že jednou to bude potřeba otázka všem, jestli v tuto chvíli je dobré se pouštět do takto citlivé věci. Teď fiskální kompakt a jeho zapojení, fiskální umluva a její zapojení do těchto dvou balíčků. Já doufám, že se budeme schopni na tomto dohodnout, tak aby evropská politika v této oblasti byla koherentní. Strukturální deficity, o tom už jsme ve výboru hovořili minule já si nejsem úplně jistý, jestli bychom měli vyslat signál, že umožníme deficit ve výši 0,5, na druhou stranu bychom měli v této oblasti jasně hovořit u fiskální, uh, u fiskální dohody. Koordinátor tady není, takže pokud můžu, tak ještě, koordinátorka, tak ještě za ní eh, řeknu několik věcí. Silvie chce, abychom především rozhodovali v tom smyslu, jak jsme se rozhodli a u balíčku šesti legislativních opatření, abychom byli schopni uzavřít vzniklé mezery a pokud komise, a aby komise byla schopna vytvořit, eh, tedy použít ty nástroje, které se pro ní vytvoří. Silvi řekla, že není potřeba vytvářet nějaké radikální mechanismy, které by mohly vést k nedorozumění. na finančních trzích. Zase to odkazuje k tomu, eh, co jsem říkal já, tedy kapitoly 11. Záchranný fond, to je další věc, kterou někteří kolegové říkali, že je potřeba zmínit, protože si myslíme, že to je ten správný způsob, jak řešit krizi, která ještě asi před námi stojí. Přestože v poslední době se objevují pozitivní vývoje na reální, na, re, v reálné ekonomice a na finančních trzích. Kromě toho Silvie chtěla, aby řekl, Teď musím tedy říct, že nejsem schopen přečíst její poznámky, takže nevím, jestli to budu schopen zopakovat. A vyhýbání se daním. To chtěla, abych zmínil jako otázku, která je potřeba, kterou je potřeba řešit v tomto kontextu. To je asi všechno, co jsem chtěl říci, jak za sebe, tak i za naši koordinátorku. Děkuji. Dirk, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci ještě jednou zdůraznit, že podporuji tuto iniciativu a posílení hospodářského dohledu v eurozóně. A konstruktivním duchu jsem se snažil předložit eh, pozněvací návrhy ke zprávě paní Gozes i paní Ferreira a dnes se pokusím pár z nich potrhnout. Co se týče zprávy pana Gozese, tak už na minulém zasedání Ekonu jsme říkali, že podporujeme mnohé návrhy pana Gozese, doufám. A rád říkám, že to platí i pro řadu jeho kompromisních pozněvacích návrhů. Co se týče pozměvacího návrhu 180, tak jsem upozornil na to, že je potřeba zajistit, aby se nezdvojovaly a reportovací povinnosti členských států eurozóny, na které, se, eh, na které platí makroekonomický program. Souhlasím s panem Gozesem v tom smyslu, že je potřeba, aby tyto státy se dostaly pod ochranu, tak jako kdyby v podstatě byly podniky, které jsou na Prahu bankrotu. Takže v podstatě proto říkám, že pokud členský stát nebude ochoten vzdát se své rozpočtové kontroly, tak by měl mít možnost opustit eurozónu. A že komise a euroskupina by měly následně trvat na tom, že daný členský stát učiní praktické kroky, které umožní co nejhladší a nejrychlejší vystoupení z eurozóny. A teď ke zprávě paní Ferreira. V pozdějacích návazích 65 a 192 k této zprávě jsem říkal, že plány vydávání veřejného dluhu by měly být také součástí návrhu rozpočtových plánů, které členské státy předkládají komisi. Je potřeba, aby Evropská komise přijala stanovisko, vyjadřila názor k takovýmto plánům a to proto, aby se zjistilo, jestli doporučení, která byla vydána v rámci evropského semestru, daný členský stát řešil. Nyní 93 a 217. Tam doporučuji, aby Evropská komise odůvodnila všechna svá doporučení pro změnu navrhovaných národních rozpočtů před národními parlamenty národní parlamenty by navíc měly být schopny rozhodnout prostou většinou, jestli takovéto stanovisko bude pro členský stát závazné anebo nikoli. Protože podle mne je to jednoduchý způsob, jak navýšit demokratickou legitimitu navrhovaných opatření. Teď, co se týče povinnosti zveřejňovat informací. Pozněvací návrh 217 a 223. Stanovisko komise by mělo být zveřejněno jako celek pakliže se komise nerozhodne jinak, a to po konzultaci s Euroskupinou. A totež by mělo platit pro hodnocení komise týkající se celkové rozpočtové situace a výhledu eurozóny jako celku. To je vše. Děkuji. Děkuji. Takže eh, vy už jste hovořil i o zprávě Elisy. Ušetří to čas, takže je to možné takto provádět. A nyní Sven, opět zpráva Žana Pola. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně. Nechci opakovat, co už tady zaznělo. Cílem našich pozměňovacích návrhů je zaprvé podpořit základní směr, kterým se ubírá komise, tím, že chce dále vyjasnit, co se bude dít se zeměmi, které upadly do zásadních těžkostí. Myslíme si, že je potřeba zvýšit právní jistotu jelikož tato opatření můžou mít základní demokratické dopady, které už teď vidíme. A proto je důležité, že bylo předloženo toto nařízení. Kromě toho si myslíme, že by se mělo zabránit paralelním řízením, což je příliš náročné, má to velké dopady. Nemá cenu, aby se posílaly zprávy trojce, kromě toho máme také řízení o přílišně, příliš vysokém schodku, Každý tento mechanismus má různé sankce. Myslíme si, že je prostě potřeba tento proces zjednodušit, s tím, že je ale třeba zachovat, že tu povinnost eh, nerovnováhu hlásit a hodnotit. Ve svých pozměňovacích návrzích kromě toho navrhujeme několik věcí. Za prvé, tam, kde je to možné, návrh fiskálního paktu by měl být zahrnut v tomto textu. A tady si myslím, že má parlament velkou šanci znovu zavést mezivládní přístup do této oblasti. Hodně se o tom píše jak ve zprávě Elisy, tak ve zprávě Žána Pola a myslím si, že by mělo být v zájmu Evropského parlamentu zajistit, aby co nejvíce z fiskálního paktu bylo převedeno co nejvíce zpátky na domácí, na interní vnitrostátní půdu. A také v tomto podporujeme skupinu ALDE. Také podporuji to, co jste navrhovali eh, v oblasti toho záchranného fondu, Redemption Fund. Je to důležitý nástroj pro řešení starého dluhu a Proto si myslím, že v této fázi je potřeba zmínit tento fond a snažit se tlačit na vyřešení problému starého dluhu. Kromě toho, v rámci hodnocení ekonomic, makroekonomických eh, programů pro země v zásadních potížích je potřeba vyhodnotit eh, strategii využívání strategie Evropy 2020. Je potřeba, abychom také více vzali v úvahu a negativní lavinové efekty, a to i působení lavinového efektu, který spustila jiná země. Čili ono to není jenom tak, že země, která prožívá krizi, eh, může působit problémy ostatním zemím. Dá se dokázat, že i ostatní země více poškodí země, které již mají problémy tím, že se z ní bude odlévat kapitál, anebo že se budou lidé dále vyhýbat daním, placení daní. A z toho důvodu by se Evropa měla snažit e, vyrovnat i s tímto typem lavinových efektů. Kromě toho jsme se snažili zvýšit transparentnost při zacházení se zeměmi, které prožívají krizi. Protože si nemyslíme, že by bylo v náš prospěch, když klíčové dokumenty vydají až Financial Times, anebo je nevydá vůbec nikdo. Často existuje strach, že když se zveřejní dokumenty, tak se situace na trhu zhorší. Ale musím říci, že je daleko horší, když někdo někde zveřejní tento dokument, než když ten dokument je zveřejněn žádným způsobem země, které zažívají potíže, a konec konců všichni lidé, kterých se to týká, by měli mít přístup k relevantním dokumentům, včetně dokumentů o opatřeních bojící proti dané krizi, také dokumentům týkající se dluhové kapacity a tyto dokumenty by měly být připraveny i ve spolupráci se sociálními, nebo na základě diskuse se sociálními partnery a s dalšími zainteresovanými stranami. Konec konců, toto jsou principy, které jsou dobře rozpracovány Mezinárodním měnovým fondem. Ten se v této oblasti velmi poučil a myslím si, že Evropa by měla minimálně dodržovat ty zásady, které už byly stanoveny v rámci Mezinárodního měnového fondu jinými slovy. Dialog s eh, relevantními partnery by měl být povinný a transparentnost by měla být maximální. Nechci vyjmenovávat příliš mnoho dalších podrobností, řeknu jenom, že je potřeba, abychom se snažili o širokou zhodu na těchto otázkách a aby pravidla pro země které prožívají zásadní problémy, přinesly i další pozitivní vlivy nad rámec toho, co bylo navrženo v balíčku šesti legislativních opatření. A Evropský parlament v této oblasti může posílit fungování demokracie a myslím si, že lidé v příslušných zemích nás velmi sledují, dívají se, jestli programy budeme brát vážně a myslím si, že některé návrhy, které předložil Jean-Paul i ostatní, jsou slibné a umožní nám zajít ještě dále, než to, co navrhuje v tuto chvíli trojka. Nyní Nikola Šuntež za GUE. Děkuji. paní předsedkyně. Přes vynikající snahy našeho zpravodaje, pana Gozese, Eh, my jsme nebyli přesvědčeni, že by bylo vhodné změnit naše stanovisko ohledně tohoto nařízení. Naše stanovisko je negativní. Vyjádřili jsme to v pozměňovacích návrzích 47, 48. Jsou to pozměňovací návrhy GUE a socialistů. V těch pozměňovacích návrzích říkáme, že Evropský parlament by měl odmítnout návrhy komise. protože je na čase, aby se skončilo s těmito přehnanými opatřeními. Takže my bychom rádi, kdyby Evropský parlament prohlásil, že odmítá tato opatření. Během diskuze a během rozpravy ohledně zprávy ekonomických záležitostí a ten, toto nařízení ještě přísnější. Během těchto diskuzí jsme vyjádřili náš zásadní nesouhlas, protože to by byla špatná reakce na fenomén krize a byla by to špatná prevence. V současnosti výsledky této politiky jsou naprosto patrné. V Řecku, v Portugalsku eh, vidíme již tyto výsledky. Vidíme to také v Irsku, ve Španělsku. A zítra, až se setkáme s představiteli trojky, tak eh, se můžeme eh, zblízka podívat na ty recepty a výsledky, ke kterým vedou. My se domníváme, že z ekonomického nebo politického hlediska je nutné zamítnout tyto návrhy. Navíc nechtěl bych jaksi zneužívat vašeho času, ale co se týče zprávy pana Gozese, během našich předchozích diskuzí došlo hmm, určitým nejasnostem eh, z mé strany, možná že mi nebylo dobře porozuměno. Já souhlasím s pozměňovacím návrhem číslo 3, to znamená, že je nutné vyškrtnout všechny prognózy, podle kterých eh, se stanovuje, že země, která nedodržuje mm, příslušnou kázeň, tak eh, této zemi je nutné zastavit veškeré subvence z evropských fondů. My jsme předložili pozměňovací návrhy. Jsou to vlastně si návrhy, které vyargumentovávají a posilují tato různá stanoviska, která jsem oznámil. Ještě jednou opakuji, že se domnívám, že v Evropském parlamentu bychom měli odmítnout toto nařízení a návrhy komise. Thank you very much. Um, just... Děkuji mnohokrát. Pro tuto chvíli se budeme zabývat zprávou Elizy a potom vystoupí stínoví zpravodajové, kteří zatím nevystoupili. Potom proběhne procedura Catch the Eye týkající se obou zpráv a tam už mám vlastně na seznamu sedm osob. Lisa má slovo jako první. Um, um, Werner? si na něco stěžuje, prosím. Až do pochodu tady hovořili dva zástupci stínových zpravodajů, protože oni tady nejsou. A pokud budeme takto postupovat, tak bychom mohli vytvořit jenom gremium eh, těchto stínových eh, zpravodajů. Bylo by vhodné, eh, kdyby lidé vystupovali tak, jak jsou zaregistrováni na seznamu. To je nesprávný přístup. And we are now going... Já jsem zatím vyvolávala stínové zpravodaje, teď uděláme to tež u zprávy paní Ferriery a potom Catch the Eye. Takže Elisa, prosím. Děkuji. Já pokusím eh, hovořit stručně. My jsme tato témata rozdělili do tří skupin, jednak pozměňovací návrhy, které patří do té první skupiny. Tam se jedná o otázky nezbytnosti hlubší politické diskuze. Do této skupiny návrhu patří také určitá kompromisní možná řešení například co se týče rady a způsobu, jakým by se eh, měl prosazovat fiskální kompakt. Pan Gozes eh, s tím souhlasil, nebo vypadalo to tak, že souhlasí s tímto řešením, takže eh, do toho bychom mohli skloubit obě zprávy. V současnosti tady máme velmi mnoho těchto pozměňovacích návrhů a tyto návrhy se snaží jaksi zajistit eh, to, co vyplývá z fiskálního paktu a snaží se také zvýšit konzistentnost mezi tím, co je součástí této zprávy a obsahem sixpacku. To je ovšem záležitost politické diskuze a pravděpodobně by zde měla být zajištěna jednota a konzistentnost. Pak jsou tady určité novinky, například návrh zelených, je to návrh 210. Tady jde o zavedení určitého postupu z hlediska investic a tento postup by měl simultánně, téměř simultánně probíhat s postupem eh, nadměrného deficitu. Ovšem tím se otevírá prakticky úplně jiná nová problematika, takže i toto by se mělo znovu eh, prodiskutovat předtím, než eh, se definitivně rozhodneme. Pak je tady třetí téma, které je velmi důležité, to se týká článku 8 toho textu komise. Komise zde vytváří velice tvrdý systém pro situaci, kde vychází z toho, že některé členské státy Mm, se vystavují nebezpečí, že nedodrží pravidla. To je ovšem velice vágní koncepce. Chtěli bychom mít mechanismus, který by byl dostatečně jasný. Bez eh, tohoto dodatečného tlaku, eh, který eh, by komise eh, měla vyvíjet. Eh, v podstatě v určitý okamžik komise se rozhodne, že je tady riziko, že nebudou dodržena pravidla, nejsou tady konkrétní ukazatele, konkrétní hodnoty a přitom to má velké dopady. Takže já se domnívám, že tento článek 8 je zbytečný, protože ten mechanismus tady byl již jasně definován a je dostatečně rigidní pokud k tomu připojíme ještě další bod, eh, kde se bude hovořit o tom, že tady je riziko, že se nedodrží tato opatření, to je podle mého eh, hlediska příliš vágní. Pak jsou tady určité body, kde si myslím, že by bylo možné najít nějakou platformu dohody. Například eh, tento postup by měl být propojen s postupem, který se vztahuje na státní dluhopisy a veřejné dluhy. Já už jsem o tom hovořila a v podstatě jsem tuto otázku sama podnítila. Nebylo by dobré tady vytvářet nové mechanismy disciplíny v oblasti úspor. Já spíše navrhuji, abychom našli nějaké společné řešení pro tyto veřejné dluhy, ale jak postupovat, to je záležitost, o které bychom měli ještě hovořit. Protože i ta otázka jak si umořování dluhu je velice zajímavá. Pravdou je ovšem, že například liberálové chtějí zavést určitý rigidní systém, kde by byly přesná ustanovení, kde by se vážily ty jednotlivé hodnoty. To je vysoce citlivé eh, téma, kde není možné mm, takto se do toho položit. A z tohoto důvodu musíme najít eh, to správné nastavení, správnou úroveň. Například má to fungovat jako eurobondy, nebo měli bychom mít nějaký mm, určitý fond na umořování dluhu. Ehm, takže toto by se mělo vyjasnit. Také je tu otázka, zda si skutečně přejeme používat nějaký společný jmenovatel, to znamená, měly by být odloženy například tyto státní dluhy nebo nějakým způsobem skoordinovány, měli bychom vytvořit jakousi agenturu pro tyto e, veřejné dluhy. Chceme zvýšit efektivitu, jaksi splácení a těchto dluhů, ale nemělo by to být pandořina skřínka. Je tady celá řada dalších témat, kde si myslím je možný kompromis a které spadají do působnosti tohoto nařízení. Pak je zde otázka nezávislosti daňové rady a ostatních institucí. K tomu byly podány různé pozměňovací návrhy. Já myslím, že by bylo možné tady nastavit jakýsi časový průběh, který by byl vyvážený pak jsou tady některé návrhy z hlediska toho tlaku, který vyvíjí komise ze strany Maria Thyssen, ale také ze strany liberálů. Já myslím, že i zde je možný kompromis, protože tady máme Economic Partnership program, Jde o to, abychom přesně kontrolovali, eh, co probíhá v rámci toho rozpočtového konkrétního řízení. Takže i zde by bylo hodné zlepšit konzistentnost a sladit six pact a tedy nařízení ohledně nadměrného schodku. A samozřejmě, že je nutné zvážit také dopady na rozpočet. Jde o to, abychom to správně propojili, abychom to křížově porovnali. To je naprosto zásadní věc. To je vše, co jsem chtěla uvést k pozměňovacím návrhům. Děkuji. A nyní Marian za e eh, eh, EPP. Děkuji zpravodaju zpravodajce za toto schéma, za toto schrnutí. Myslím si, že to v mnohem zjednoduší naší diskuzi a umožní nám to pokročit. Protože bylo naznačeno mnoho technických témat, zpravodajka uvedla, že je nutné mít zásadní politickou debatu na toto téma, zvláště z hlediska článku 4. Měli bychom si přesně říci, co se má převzít do rozpočtového paktu. Já jsem předložila některé pozměňovací návrhy, které jdou dosti daleko a hovoří o tomto rozpočtovém pravidlu, o takzvaném zlatém pravidlu, tedy vyváženém eh, rozpočtu. A také eh, číselně eh, se podporuje tato myšlenka vyváženého rozpočtu. Ale Mm, ohledně těchto pozměňovacích návrhů probíhá diskuze. Je tu otázka, zda máme převzít to, co je obsahem rozpočtového paktu a máme to tedy zabudovat do tohoto nařízení. My se můžeme tím zabývat v rámci naší skupiny, eventuálně bychom mohli ustoupit v této věci Možná, že bychom mohli dát stranou ta čísla 1%, 0,5%, protože tento text má ústavní povahu. Možná bychom mohli najít jinou formulaci. Ale mělo by to odpovídat rozpočtovému paktu. Co se týče orgánů, ty by měly být nezávislé, měly by realizovat kontrolu ex ante a ex post, ale na základě čeho? Eh, na základě jaké platformy. Tady jde o to, aby rozpočtové pravidlo bylo realizováno v jednotlivých členských státech. Členské státy musí mít také korekční, korekční mechanismy, tak, aby bylo možné se nepříliš odchylovat od trajektorie eh, v čase. Já myslím, že eh, veškeré tyto postupy by měly být definovány v Sixpacku. Máme rozpočtové pokyny, kde se dovoláváme určitých vnitrostátních eh, postupů. Myslím si, že řešení by tady eh, mělo být možné a mělo by získat všeobecnou podporu. Co se týče pozměňovacích návrhů, některé se vyjadřují ve prospěch aktů v přenesené pravomici jiné pozměňovací návrhy chtějí svěřit tuto záležitost komisi. Nevím, možná všechna tato opatření by mohla být eh, převzata do tohoto nařízení. Pokud budeme požadovat na komisi, aby v případě potřeby postupovala prostřednictvím aktů přenesené pravomoci, pak budeme nuceni eh, definovat tyto požadavky budeme muset požadovat na komisi, aby tyto požadavky definovala. Možná bychom to mohli udělat sami v rámci přílohy tohoto nařízení. To je návrh pro zpravodaje. Článek 5. Zelení navrhují tento pozměňovací návrh. Jedná se o dohled nad odstravným programem. Je to více než pozměňovací návrh, je to vlastně mm, procedurální otázka, je to postup. Místo toho, aby se dohlíželo nad rozpočtem, tak e, to vlastně překračuje mm, tu problematiku, která zde byla zadána. Tedy z hlediska zásad jde tento návrh příliš daleko. Dále je nutné také proskoumat, zda ten přístup je stejný. Pak tady máme strategii 2020 z hlediska růstu a zaměstnanosti. To je jedna věc, ale eh, rozpočtové řízení je něco odlišného. To jsou dva typy postupů, které jsou z povahy věci odlišné. Pak byl eh, zrušen článek 8, alespoň to navrhl, navrhla zpravodajka. Paní Ferreira zde uvedla, že komisi se mm, svěřuje příliš mnoho kompetencí v tomto ohledu. Mm, komise rozhoduje o velkém počtu otázek. Já si myslím, že komise by vždy měla předložit návrh. Ten návrh by měl být projednán eh, s radou členskými státy, které jsou součástí eurozóny. Kladu si otázku, zda zpravodajka by nemohla připustit, že by se diskutovalo o těchto návrzích komise s radou. Dále zpravodaj položil otázku ohledně 3.2, 3.3 v souvislosti s působností tohoto nařízení. Pokud určitému členskému státu se nedaří eh, naplňovat rozpočet, pak je nutné přistoupit k určitému dočasnému, provizornímu řešení. Někteří chtějí nahradit takzvanou všeobecnou vládu centrální vládou. Tady musíme zohlednit aspekty federálních států Musíme si eh, definovat, jakým způsobem jmenovat vládu, jak postupovat. Dále paní Ferreira se nás ptala na eh, článek 5.3, to je plán rozpočtu a emitování dluhopisů. Tady jsme proto, aby toto nebylo eh, v plánu ale aby to eh, bylo tak, jak je to uvedeno ve skalním paktu, aby to bylo předem sděleno a aby to bylo prodiskutováno. Ale není možné, aby to eh, bylo začleněno do rozpočtového plánu 6 měsíců předtím. Tady musí být monitorování a kontrola. takže měli bychom převzít ustanovení z rozpočtového paktu. Článek 6. Trajektorie. Tady jsme předložili pozměňovací návrh. Paní Ferreira chce, aby východiskem abychom pokročili z hlediska definice východisek. To je ovšem předčasné, protože tyto plány budou eh, vlastně realizovány do podzimního období. Tady je nebezpečí, eh, že by nebyly dostatečně aktuální. Takže eh, to řízení začíná 15. října. Komise se domnívá, že revize by mohla proběhnout 30. října, ale Pokud by se stanovisko mělo změnit, pak by to mělo být do 15. listopadu. Tady jde o to, že národní parlamenty budou mít 6 týdnů. E, tyto návrhy by měly být předloženy národním parlamentům. V tomto smyslu členské státy jsou nezávislé, měli bychom dodržovat nezávislost národních parlamentů a národní parlamenty by měly mít k dispozici šestitýdenní lhůtu. případě připomínkování eh, ze strany komise, pokud něco nefunguje. Pokud věci běží v pořádku, pak není nutné, aby komise se k tomu vyjadřovala. Pak je tady záchranný fond. K tomu bych vám sdělila osobní názor jako stínová zpravodajka. Nemám příliš mnoho námitek ohledně této problematiky ale některé návrhy jdou podle mého názoru příliš daleko. Překračují eh, hranice pouhého dohledu, zvláště se to vztahuje na objem starých dluhů. Jistě, že by bylo vhodné se tím v budoucnosti zabývat, ale eh, ne v tomto okamžiku. Je tady asi 12 osob, které chtějí ještě hovořit, takže já tím končím. Nekomentovala jsem zprávu pana Gozese, jsem zpravodajkou za EPP, takže jsem ochotná případně zodpovědět dotazy. Děkuji. Já se omlouvám, ale každý chce, aby se na něj dostalo, takže Ramon. Thank you very much, Sharon. Děkuji, Sharon. Já chci v první řadě poděkovat zpravodajce za skvělou práci. Začínáme dojednávat ten dokument. První bod, jak už to liberálové podporujeme eh, ty návrhy, které posilují pravomoci Evropské komise. Asi vás nepřekvapím, protože eh, to je pozice, na které uceleně trváme v uplynulých několika letech. Není to, chci připomenout, že to se nejedná o pouze o ekonomickou eh, krizi, ale politickou krizi také. Musíme posílit pravomoci komise, protože v opačném případě bude docházet k tomu, k čemu se, čeho se můžeme obvykle dočkat ze strany vlád. Pokud budeme pokračovat tak jako v předchozích letech, tak tím neodradíme eh, rizikové chování, vlády od rizikového chování populistického chování. Takže opravdu by bylo dobré dát více pravomocí um, komisi než radě a já nerozumím uh, tomu, že stále jsou někteří lidé, kteří uh, chtějí, aby vliv měla rada, i když se ukázalo, že je to pouze jakýsi klub kamarádů, kteří nejsou schopni na sebe vyvíjet tlak, protože se obávají, že by mohli být další na řadě. Za druhé, my liberálové podporujeme veškeré požadavky na posílení pravomocí Evropského parlamentu. Co to znamená? Demo, více demokratické uh, zodpovědnosti, více dialogu v rámci výboru toho, to, této sněmovny. Já jsem předložil návrh, který žádá větší demokratickou legitimitu předsedy Evropské komise. Myslím, že Evropská komise by měla být volena i členy tohoto, této sněmovny. Mohli bychom vyslat jasný signál, že si přejeme více demokratické legitimity, protože předseda Barroso v uplynulých eh, letech v některých klíčových okamžicích této krize, tak říkajíc, zmizel. Také podporujeme všechny eh, změny, které posilují transparentnost. stejně jako zelení. Také by to mělo platit na regionální úrovni. Eh, regiony jsou důležité. Včera se v Andalusii konaly eh, volby. A proč zatím nemáme eh, rozpočet od španělské vlády? protože se včera konaly v Andalusii volby, čili a v několika dalších zemích budou volby, potřebujeme, aby komise plnila aktivní roli i při monitorování regionálních rozpočtů, protože jinak to ohrožuje všechny členy eurozóny z důvodu nějakých voleb v regionu jednoho, toho či onoho členského státu. Dále role sociálních partnerů. My, liberálové, víme, že tato role je značná na národní úrovni, ale zároveň se obáváme přílišného zvýšení pravomocí sociálních partnerů. To znamená, že sociální partneři by mohli mít možnost zablokovat naše dohody, mohli by pak měnit naše rozhodnutí a to pro ALDE představuje nepřekročitelnou hranici. Jestliže odbory chtějí mít aktivnější v naší tvorbě legislativy, tak se mohou ucházet o nějakou pozici ve volbách, pokud chtějí. A ještě ke kapitole 11. K tomu mám dva body. Za prvé, měli bychom si dát pozor na to, abychom institucionalizovali některé falešné věci. Eh, na, já se domnívám, že jak ekonomická literatura prokazuje v historii, nebyla eh, ani nebyl bankrot ani jedné země, který by neměl dopady na eh, jiné. Jsem hluboce znepokojen, že soukromí investoři se nakonec stanou držiteli státních dluhů. A jestliže soukromní investoři musí akceptovat takzvanou dobrovolnou ztrátu, tak je pak možné, že investoři budou o, o, stále méně ochotni do, těchto, do těch příslušných zemí investovat. Jinak já si myslím, že potřebujeme fond, který nás dostane z krize, který e, znovu nastartuje e, trend růstu a ekonomického oživení. Děkuji. Dirk už hovořil, takže Filip. Děkuji. Možná máte pocit, že kolega ode mě obsal můj projev. Není tomu tak, ale udělal za mě spoustu práce, budu moci odpovědět na otázky a nebudu opakovat, co říkal. Za prvé, když odkazujete k radě jako skupině přátel, tak si myslím, že není třeba se do rady zase pořád navážet a liberálové to často dělají. Nezapomínejme na to, že ministři a ministrině v radě byli také zvoleni a neměli bychom se pouštět do zvolených představitelů. Ano, nelíbí se nám, eh, když jenom vyměňují jednu, eh, jedno hlasování za druhé, ale to sice neznamená, že rada nemá žádnou legitimitu v některých, dá se říci, že minimálně co se voleb týče, takže má větší legitimitu, demokratickou legitimitu než komise. Takže se nepouštíme příliš do rada, říkám to i jako evropský federalista. Když říkáte, že národní reformní programy jsou něco jiného, tak máte pravdu, ale v tom je problém. Rozpočtová kázeň, investiční kázeň a kázeň při dodržování strategie 2020 jsou prostě jiné kázně. A proto jsme od samého začátku trvali na tom, že je potřeba navýšit závaznost těchto závazků, tak aby se to začalo objevovat i v rozpočtové rozpravě upozorňuji na rozpočtová doporučení Evropská komise. Najdete mezi nimi mnohá, která se týkají sociální politiky, politiky důchodové a podobně. Takže i Evropská komise reaguje na oblasti, které nejsou primárně rozpočtové. Neignorujme to, propojme tyto dvě věci. Apeluji zde na komisi. Vím, že konstrukce EU 2020 minimálně z právního hlediska není úplně solidní. A proto potřebujeme vytvořit lepší právní základ tady, aby následně byly solidnější i tyto závazky. Já nechci čekat, než se to stane, chci už teď apelovat na členské státy, aby udělali, co je potřeba. Tyto dvě věci jsou provázané. Když chceme řešit rozpočtové záležitosti, nemělo by se stát, že naše opatření půjdou proti strategii 2020. Tedy rozpočtová politika by měla být posuzována i v souvislosti s konzistentností strategii 2020 a s jejími cíly. Demokratická legitimita je tady klíčová Říkal jsem a znova opakuji, že celá populace, doufejme tedy celá populace, nejenom eh, těch pár nespokojených se bude muset zapojit a pokud to chceme, tak je potřeba, aby tento proces byl demokraticky legitimní. Co se týče fiskální úmluvy, tak často narazíme na to, že jí chybí dostatečná flexibilita, že to je nástroj, který není dostatečně flexibilní a že se může stát, že následně eh, tímto bude poničen. Třeba se může stát, že když chceme přejít z bodu A, bodu špatného, do bodu B, bodu dobrého, máme k dispozici různé cesty. A pokud se stane, že se vydáme po špatné cestě, tak se do bodu B naše ekonomika vůbec nedostane. Tato trajektorie je tedy klíčově důležitá. A to platí i pro vlády. I vláda chce přejít, když chce přejít eh, ze situace nepříjemné do situace, která je v pořádku, tak to často trvá, pokud nechceme zásadně narušit svou společnost. A proto je potřeba, aby byla flexibilní nejenom ta pravidla, ale také to, jak je komise uplatňuje. A pokud tomu tak bude, tak určitě vznikne prostor i pro konsensus. Kdo by si řekl, že 12 stránek textu si vyžádá tolik diskuse? Miguel Portaš jako poslední stínový zpravodaj a zbytek času budu věnovat proceduře Catch the Eye, protože projednáváme pozněvací návrhy a ti, kteří je předložili, by měli mít právo vystoupit. Migueli. Eh, Děkuji mnohokrát, pokusím se o stručnost. Doufám, že se mě to podaří. My jsme předložili určité pozměňovací návrhy. Ten návrh byl, že bychom měli tyto návrhy komise vrátit. Vidíte tedy, že k dnešnímu tématu přistupujeme velmi kriticky. A to z několika důvodů. Za prvé, je to proto, že se domníváme, že hlavním cílem těchto dvou nařízení je do balíčku o hospodářské koordinaci zapojit několik změn, které se nová smlouva snaží vynutit v Evropské unii v rámci ekonomické koordinační politiky. My si uvědomujeme, že probíhají různé diskuse a souhlasím s paní zpravodajkou Elizou Ferreira, když říká, že je proti článku 8 návrhu komise. Návrhu nařízení tedy, který hovoří o riziku neplnění. To je velmi vágní koncepce a vágní koncepce zde v žádném případě nepotřebujeme. V žádném případě bychom na základě vágních koncepcí neměli dále penalizovat státy, eh, které už tak čelí eh, velmi drakonským pravidlům hospodářské koordinace. A z toho vyplývá můj druhý, eh, má druhá připomínka, která se týká návrhu zelených. Pozměňovací návrh má číslo 209 a v tomto pozměňovacím návrhu se říká, že opatření národních reformních programů v oblasti růstu a zaměstnanosti budou přeskoumávány a pakliže je členský stát nedodrží, tak bude sankcionován. To bude zajímavé, jak se tímto způsobem budou snažit donutit Německo růst. Já bych tu myšlenku podporoval, ale myslím si, že jejich pozněvací návrh postihl určitý problém. Protože u takovéto ekonomické koordinace to v podstatě znamená, že platí dvě pravidla. Buď to růst, anebo stabilita. Nakonec to v podstatě znamená, že se dopracujeme jenom k úsporným opatřením. Posilujeme sankce a ten model koordinace v podstatě vychází ze sankcí, které nic nezmění na těch problémech dané země. Jak může Portugalsko investovat více prostředků, když je v recesi? A komise přitom říká, že ještě navíc by ty země, které nedodržují cíle paktu růstu a stability, by neměly dostávat prostředky ze strukturálních fondů. A navíc e, řízení státního dluhu a ten záchranný fond, e, to je návrh, který je zajímavý a měli bychom se mu více věnovat. Základní problém ale tkví v podmínkách pro používání tohoto fondu. Ty podmínky jsou strašně přísné. Je to v podstatě pokračování úsporných opatření. Jak prostě během nadcházejících 20 let Řecko, které má státní dluh na 170% HDP, jak se má dostat na 70% HDP dluhu? jakým způsobem vůbec může Řecko tyto podmínky splnit. Podmínky, které jim diktují liberálové. Podmínky, které mají být nezbytným předpokladem pro používání tohoto fondu. Co s rovnováhou? Zatím mi nikdo nevysvětlil, jak se bude počítat ta strukturální rovnováha Myslím si, že je také otázka vlastně, kdy začíná a kdy končí určitá fáze ekonomického cyklu. Mám pocit, že řada z těchto věcí není matematicky řádně podloženo. Přečtu jména dalších. Diogo Feio, Astrid Lulling, Werner Langen, eh, Roberto Galtieri, Liam Van Gogh, Sanchez Prezedo and myself, though I guess I'll slip off the end. Eh, Já budu nakonec. Eh, Gunnar má slovo. Eh, Takže za prvé, myslím si, že musí existovat eh, naprostá nezávislost, když hovoříme o statistice a čemkoliv dalším. Pokud to nezaručíme, tak budeme mít ten samý problém jako posledně, že budeme mít více nějakých rozsudků než skutečně následování pravidel. Když hovoříme o flexibilitě, tak eh, to má dvě perspektivy. Buď můžeme mít flexibility tu členských států v bolici politiky, a nebo flexibilitu v ohledně interpretace pravidel. A já nechci mít flexibilitu ohledně interpretace pravidel, protože to je přesně to, co jsme měli u starého paktu stability. Dá se to interpretovat různě, takže to je vlastně k ničemu, nemá to žádnou hodnotu. Jedna věc musí být jasná, že jsou pravidla, a ne nějaké post, postky ohledně politik. A jsem trochu znepokojen některými částmi e, zprávy paní Ferreira, protože to je více otevřené tomuto posuzování než striktnímu aplikování pravidel. A já si myslím, že bychom měli zdůraznit striktní aplikování pravidel daleko více, protože hlavní problém, který v Evropě máme, a teď odkazuje na některé věci, které tu dnes zazněly, hlavní problém není to, že máme příliš mal, malý stimulus. Když se podíváme na pousliv uplynulé 3-4 roky, nebo když se podíváme do historie paktu stability a růstu, tak naopak deficitu, bylo, které stimulují ekonomiky, bylo příliš mnoho. Problém je, že nefungují. Mnohé vlády využili jenom těchto deficitů k tomu, aby zabránili, aby odložili strukturální reformu. Takže je potřeba provést tyto strukturální reformy, abychom se co nejdříve dostali z této situace, připravili podmínky pro další růst. K tomu potřebujeme jasná a snadno dodržitelná pravidla. Roberto? Grazie, io volevo... Děkuji. Já se soustředím pouze na dva body, které jsem také vtělil do svých pozměňovacích návrhů. Nejdříve demokratická odpovědnost. Souhlasím s panem Gozesem ohledně toho, že návrh komise eh, předpokládá, že komise bude mít příliš silný vliv a že zde není dostatečná demokratická legitimita. Ale z právního hlediska nevidím důvod, proč by demokratická legitimita měla být pouze na straně eh, rady. Jedná se o dohled, o monitorování. A to spadá pod článek 121. To je právní základ, který předpokládá spolurozhodování. Nevidím tady žádný právní nebo institucionální důvod, který byl bránil tomu, že by parlament měl výraznější úlohu, například prostřednictvím konsensu, který jsem také vyjádřil ve svých pozměňovacích návrzích podle jednotlivých rozhodovacích eh, týmů. Je to také politická záležitost a proto by bylo dobré, aby minimálně Evropský parlament požádal o to, aby měl co možná největší právní úlohu. Druhá otázka se týká rozpočtového paktu. I zde z právního hlediska mám určité pochybnosti ohledně možnosti zavést tam odkazy na rozpočtový pakt ve formě dodatku k nařízení 4466. Pak je tady také politický důvod. Pro mě jediná možná forma by spočívala v tom, že bychom do těchto dvou nařízení eh, vtělili ustanovení z eh, nařízení 4466 a 4487. Není to otázka o té právní preciznosti, ale je to taky zásadně důležitá otázka obsahu. Důvod, z jakého podle mého názoru je nutné převzít změny rozpočtového paktu do paktu stability a růstu, spočívá v tom, že se musíme vyhnout tomu, aby zároveň platila dvě různá pravidla. musíme respektovat v národních rozpočtech pakt stability a růstu. Musíme tedy zajistit kompatibilitu mezi těmito dvěma pakty. Je nutné zajistit větší transparentnost a také takovýto přístup by zajistil větší efektivitu z hlediska aproximace evropských, evropského práva. Odkazy na rozpočtové, rozpočtový pakt v rámci 1466, tak jak byl změněn Sixpackem. V těchto odkazech eh, by bylo možné také zajistit eh, větší konzistentnost structural, tedy strukturální eh, vyvážení, tedy z hlediska dvou pětin vytvoření kapitálu, který by byl odpočitel, odpočitatelný z hlediska strukturální vyváženosti. Myslím si, že v příštích měsících bychom se měli zamyslet nad možností mít nejenom opatření úspor, ale také opatření pro růst a zaměstnanost. Děkuji, Jogo. Já blahopřeji oběma zpravodajům k tomu, že nám předložili svou práci a jsou připraveni přistoupit eh, s námi na kompromisy, protože tento balíček dvou opatření, tento tupek je důležitý, protože doplňuje těch šest předchozích opatření packu, čili potřebujeme rozhodnutí co nejrychleji. A jakožto političtí operátoři musíme zajistit ty odpovědi, o které jsme žádáni. To znamená, že musíme najít opravdu rychlé řešení. Chci zdůraznit několik bodů ohledně pozměňovacích návrhů, které jsem přám předložil. První se týká ucelenosti mezi eh, tím, těmito regulacemi a tím sixpackem. Dám několik příkladů. Ekonomický dialog. To je jeden příklad. Za druhé, takzvaná reverzní kvalifikovaná většina, pokud jde o, o výsledky přijatá, řeš, eh, rozhodnutí přijatá komisí. A dále otázka přechodného řešení dluhů. To jsou všechno věci, které jsou důležité pro všechna rozhodnutí. V případě nějakých výhrad nechceme, aby ty výhrady byly veřejné, protože by to vytvářelo nejistotu a komplikovalo by to pak možnost těchto trhů eh, kapitalizovat se v rám na trzích získat, získávat prostředky a finance od trhu. Nechceme nutně měnit smlouvy, existují i jiné způsoby. Ehm, myslí, je tam ta revizní doložka a tato možnost, jinak souhlasím s tím, co říkal pan Gozes, pokud jde o regionální fondy a fondy soudržnosti. A ještě k harmonogramu a návaznosti na rozpočet. Mně se zdá, že to je další problém, který na první pohled není tak významný, ale ve skutečnosti z praktického důvodu a implementace by to problematické být mohlo. Proto jsem předložil i některé návrhy týkající se změny těch dat. Děkuji. Merci. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Jean Polu Gozesovi za to, že oznámil, že stáhnul tu část pozměňovací návrhu, kde navrhl vlastně mm, zlaté pravidlo v souvislosti s mezivládní, s mezivládní dohodou. Takže ta takzvaná modrá karta, kterou jsem mu udělil během eh, plenárního zasedání, nebyla úplně bezdůvodná, ne, ale teď vážně řečeno. A také mm, i komisi by se tato výtka mohla adresovat v souvislosti s některými pasážemi jejího textu. Je možné, že pravidlo vyváženého rozpočtu bude v sekundárním právu, ale to je nekompatibilní článkem s jakým článkem? Předtím, než eh, se bude ratifikovat eh, tato smlouva, není možné, aby toto slavné zlaté pravidlo bylo vtěleno do sekundárního práva. Eh, já bych byl rád, kdyby kolegové z EPP si to uvědomili, protože jsem tady slyšel různé názory, zřejmě nedošlo k koordinaci a bylo by dobré, aby k tomu došlo. Já jsem předložil některé pozměňovací návrhy s Elizou Ferreirou proto, abych tam zavedl některé pojmy, které by podpořily růst v její zprávě. A to v okolnostech, eh, které by si toto vyžádaly. Mm, abych byl stručný. Jsem dosti skeptický z hlediska myšlenky toho záchraného fondu. A to z jednoduchého důvodu. Je to jako kdybyste nalili do písku vodu a eh, žádali byste, aby se řešila krize, to není možné z hlediska tzv. státních dluhů. A co se týče kapitoly 11, o které hovořil Jean-Paul Gozes, i tady jsem skeptický, protože mnozí se domnívají, že to může vyvolat napětí z hlediska směných kurzů. Nejpragmatičtějším řešením by bylo poskytnout bankovní, eh, bankovní licenci ESM, což by umožnilo Evropské centrální bance mít v, drbeži, v držení tyto dluhy. A já doufám, že brzy se toto bude velice pragmaticky řešit. Děkuji, Astrid. Madame la présidente, très brièvement, ce qui concerne... Paní předsedkyně, velmi stručně. Co se týče mých pozměňovacích návrhů, ke zprávě mého kolegy Jean-Paula Gozese. Já bych chtěla zdůraznit pozměňovací návrhy, které volají po větší účasti Evropského parlamentu během eh, vytváření ozdravného programu pro eh, státy, které mají potíže. Já nevycházím z nějakých korporativních um, principů, ale spíše se dožaduji uh, této účasti parlamentu z toho důvodu, že parlament může přispět také k veřejné a transparentní diskuzi. A eh, je zde výhoda, která souvisí právě s tou veřejnou diskusí ohledně ozdravného programu. Eh, zvyšuje to legitimitu. Chtěla bych vysvětlit, co se děje v Řecku a použít to jako příklad. I když ehm, samozřejmě některé příklady mohou pokulhávat. Myslím si, že mohu říci, že jsme dosti překvapeni tím, že na jedné straně máte stovky miliard eur, které jsou vynakládány na pomoc našim řeckým přátelům a na druhé straně dochází k diabolizaci různých ozdravných plánů, které v podstatě mm, vnucují obyvatelstvu pouze utrpení. Já myslím, že toto by nám mělo sloužit jako poučení pro méně tragické příklady. Také to ukazuje, že pokud ozdravné programy a rozhodnutí bez ohledu na povahu těch jednotlivých situací nejsou provázeny nezbytnou transparentností, pak zde vzniká riziko oslabení celého tohoto eh, procesu. Eh, parlament nespolu eh, v této oblasti, protože nejsme vybaveni dostatnými prostředky a pak jsou tady také právní překážky, které tu existují ale domnívám se, že konzultace parlamentu na základě stanoviska, taková konzultace by byla užitečná, zvláště při vytváření těch takzvaných ozdravných programů. A účast parlamentu se musí opírat o podmínku možnosti rychlé reakce. Není možné spožďovat tento rozhodovací proces, protože není možné tady žádné spoždění. Pokud by Evropský parlament měl do toho zasáhnout, tak musí zareagovat na potřeby okamžiku a musí využít svých pracovních nástrojů. To, co se děje v rámci prací nad Tupekem, není dobrou přezvěstí Evropská, Evropská komise předložila tyto návrhy koncem listopadu, ECOFIN dosáhl dohody v únoru. Pan zpravodaj Jean-Paul to několikrát opakoval ve svém úvodním vystoupení a vypadá to, že Eh, jakoby eh, parlament nepospíchal eh, se svým stanoviskem, ale situace je závažná, paní předsedkyně. Myslím si, že takovýto postup není příliš produktivní, právě naopak. Mám dojem, že někteří členové tohoto výboru, zvláště na straně levice, jsou v pokušení protahovat tyto záležitosti. Já naléhavě na ně apeluji, aby jaksi nepadli do této léčky tím, že budou neustále opožďovat podání léku, i když e, může být e, nepříjemný tento lék, to neznamená, že mm, se tím situace vyřeší. Víte, že tady je alternativa konsolidace evropských financí. Ale je nutné v tomto případě postupovat chytře a vyhnout se mm, dopadu v podobě recese. To je stanovisko, které sdílí většina z nás. A proto chci varovat ty, kteří nevím z jakých důvodů by chtěli tyto věci protahovat. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Antolin. Děkuji paní předsedkyně. Pozměňovací návrhy, které jsem předložil, se snaží zlepšit návrh komise a snaží se přidat některé body, které mohou být využity v průběhu další diskuze. Jde nám zejména o ekonomické řízení eurozóny, o měnovou unii, v které jsou i země, které mají problémy. To je to, co jsem, o čem se teď rozhoduje. Proto si myslím, že bychom tam měli zařadit několik důležitých myšlenek. Musí to být vyváženější, spravedlivější, účinnější a legitimnější. Co myslím tím vyváženějším? Znamená to, že bychom měli posílit dohled nad problematickými státy, ale zároveň napojit tento dozor na lepší spolupráci s ostatními eh, institucemi a mezi institucemi Evropské unie. To je konec konců tou hlavní náplní, tím duchem Evropské unie. Za další je zřejmé, že tady musíme dokončit plán, který nám má na pomoci k tomu dostat eh, některé státy z neudržitelné eh, dluhové cesty. Ale to, musí, eh, to se musí do určité míry opírat o úměrnost a udržitelnost. To je, tak říkajíc, druhá strana mince. Dále otázka účinnosti. Program přizpůsobení musí jít ruku v ruce s dalšími kroky, včetně ekonomických a měnových opatření. Podpora úvěrové činnosti, zastavení odlivu kapitálu, hlubší fiskální spolupráci a snaha o dosažení cílu Evropské unie, včetně řešení těch nerovnovách. Musí vzniknout i jakýsi vedlejší, druhotný plán, který bude podporovat ten hlavní. Otázka legitimity. To je další důležitý bod. Nesmí to vypadat tak, že pouze věřitelé mohou rozhodovat o životu občanů. Měli bychom jít parlamentní a demokratickou cestou. Je jasné, že rada má zodpovědnost a to tež platí pro parlament, proto by měly být obě dvě instituce zapojeny. Ale veškeré programy, ty hlavní i vedlejší, by měly být přijímány na základě eh, aktů v přenesené eh, působnosti neboli delegovaných aktů, protože jedině tímto způsobem může parlament situaci ovlivňovat. Tento přístup delegovaných aktů by byl tím správným přiměřeným řešením. Já jsem trošku překvapen touto diskusí. Máme tady sixpack, který jsme přijali politickou většinou, takže to bylo nesporné, došlo také k upřesnění ze strany komise, to všechno bylo chtěné většinou zde. A nyní konstatuji, že to, co Jean-Paul Gozes následkem toho jasného vyjevení politické vůle, tak eh, že je toto spochybňováno kolegyní Ferreirou, která hovoří o zostření těchto nástrojů dohledu. My jsme bojovali za obrácenou většinu v případě sankcí. Velice živě si na to pamatuju. Na plenárce byla velká kritika paní Merkelové a pana Sarkozyho, protože eh, oni vdovil eh, odmítli toto eh, v kompromisu. My jsme mm, tehdy to prosadili a nyní je to opět rozřeďováno. Paní Ferreira mění vlastně e, tyto předpisy, které byly přijaty. Máme to tedy celé nyní zase přepracovat, obrátit opravdu. e, článek 38, tady jsou pozměňovací návrhy, které opravdu mi nepřipadají nezbytné. A pak jsou tady eh, pozměňovací návrhy, které se netýkají mm, působnosti, například 125 eh, článek, to je ten záchranný fond a fond pro stabilizaci. Liberálové eh, a koordinátorka liberálů tady také prosazuje věci, které ale nesouvisí s porušením smlouvy, to sem nepatří. A výtky komunistů odmítnout nařízení. Tady si musíme uvědomit, že tady je fiskální pakt a že to pochází z roku 2011. Fiskální pakt byl projednán v prosinci. Tak znamená, že komise předložila tyto návrhy bez fiskálního paktu. A to je diskuze, která byla vyžadována více než eh, dva roky parlamentem. Dožadovali jsme se více automatického postupu a nyní se odkláníme od této záležitosti. Eh, nebudu to eh, tady vysvětlovat, protože je to zdlouhavé, ale mám dojem, že jsme se pustili špatnou cestou. Pokud nyní chceme stlumit tuto ostrost, přísnost tohoto nařízení, Eh, v spolurozhodovacím postupu můžeme rozhodovat o dvou věcech a tudíž máme povinnost postupovat rychle. A co se týče harmonogramu, ta spožďovací taktika, to znamená zatlačit to až na podzim, to je naprosto nesprávné. My jsme jako politici reagovali pozdě a proto se ty problémy natolik rozšířily. Myslím si, že je naprosto špatné toto spožďovat ohledně každého detailů. Eh, děláme rychlé postupy a tady, kde se jedná o to, abychom zde vytvořili evropský mechanismus stabilizace, abychom ratifikovali také fiskální pakt později. To jsou impulzy, které musíme eh, vydat. Mm, a eh, tady mám pocit, že zpravodajové i stínoví zpravodajové postupují velmi nezodpovědně. Děkuji mnohokrát. Já mám pouze jednu stručnou připomínku. Vystoupil generální tajemník OECD a řekl, že je hospodárnější provést velká opatření brzy a rychleji. A myslím si, že návrh Žana Pola týkající se bankrotu typu kapitoly 11 je velkým opatřením, ale aby to fungovalo, tak by to muselo být preventivní a včasné. To vysvětluji v pozměňovacím návrhu k úvodnímu ustanovení. Takže možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak si dát dostatečnou flexibilitu, aby členské státy nemohly, e, teda, aby trh nemohl očekávat, že se něco takového stane a aby nejednal proticyklicky následně. Aby když se něco takového stane, tak aby to bylo překvapení. Pokusím se to naformulovat e, tak, aby se to dalo použít i případně v jiném článku. Už nemáme moc času. Chce někdo ze zpravodajů velmi krátce odpovědět? Eh, jinak si myslím, že ostatní otázky budete muset odpovědět bilaterálně. Eh, já bych chtěl jenom zareagovat na tu úzkost, kterou tady vyjádřil eh, předřečník, který hovořil o rychlosti a udělám vše to, abychom mohli hlasovat 24. dubna, tak jak to bylo naplánováno. Chtěl bych všem poděkovat za jejich stanoviska, vše jsem si zaznamenal, podívám se na pozměňovací návrhy, budeme na tom ještě pracovat. Budeme mít několik zasedání se stínovými zpravodaji a myslím si, že se nám podaří to dobře zpracovat v rozumné lhůtě, tak, aby nebyla poškozena důvěryhodnost parlamentu. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também para agradecer o, não só as emendas, mas... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za pozměňovací návrhy a také za diskuzi, kterou jsme zde měli. Bylo to velmi důležité. Jsem ochotná i individuálně některé věci prodiskutovat nebo přešetřit a vysvětlit některé individuální dotazy v souvislosti s obsahem pozměňovacích návrhů nebo v souvislosti s argumenty, které tady byly rozvedeny. Ještě jednou děkuji za spolupráci a doufám, že budeme pokračovat v této spolupráci, protože tato témata jsou výsostně důležitá, vzájemně jsou propojena. Některé věci jsme rozhodli již před několika měsíci a není jednoduché Mm, přijímat zákony v této rychlosti a vyhnout se nekonzistentnosti. Ale tento parlament je ochoten spolupracovat a myslím si, že musíme být střícní také kompromisům, takže se nám podaří důvěryhodný text vypracovat. Děkuji. V tuto chvíli se zabýváme harmonogramem. Výbor by měl hlasovat 25. nebo 26. dubna. Dám vám vědět dostatečně dopředu. Máme se sejít ve středu a ve čtvrtek, 26. je čtvrtek. Uvidíme, jestli bude možné hlasovat už ve středu. Zatím to ještě není jasné, budeme to muset potvrdit. S tím, že potom bychom chtěli, aby to šlo na plénum v červnu nebo v červenci, bude se to řídit dalším postupem. Děkuji za trpělivost, já vím, že jsem to trochu přetáhla, ale je to dosti důležitá otázka. Nyní jenom velice stručně k bodu 6 to je zpráva Ani Podemáty týkající se společného systému eh, daně z finančních transakcí. Ani má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci vám všem poděkovat. Chci poděkovat stínovým zpravodajům a zpravodajkám za předložené pozměňovací návrhy. Věřím, že diskuse bude dnes zajímavá a konstruktivní. Budu se na ní těšit. A tato diskuse bude pokračovat také se stínovými zpravodaji. Chci také obecně připomenout, že v loňském roce Evropský parlament rozhodl proto, aby existovala evropská daň z finančních transakcí ze tří důvodů. Za prvé, získat nové vlastní zdroje. Za druhé, korigovat nedostatečné zdanění finančních služeb. A za třetí, bojovat s krátkodobým uvažováním tohoto odvětví. Je potřeba, aby Evropský parlament vystupoval konzistentně a aby prokázal, že když tvrdí, že finanční sektor má sloužit reálné ekonomice, tak to myslí vážně. Proto je třeba, abychom tato tvrzení naplnili obsahem. Za druhé, úspěch FTT bude záviset na tom, jak tato daň bude nastavena. Neměli bychom nechat žádný prostor pro vyhýbání se této daní a proto by mělo pokrývat co nejširší škálu finančních produktů a všechny strany finančních transakcí. Myslím si, že máme dostatek, dostatečně vybudovaný koncensus v této oblasti. Role Evropského parlamentu podle mě by měla spočívat v tom, že by měl doplnit a vylepšit návrh Evropské komise, tak, aby mohl vzniknout kompromis v radě. Nyní k pozměňovacím návrhům. Pokud bychom vynechali pozměňovací návrhy, které chtějí, aby celý návrh byl zamítnut, tak v podstatě ten zbytek se dá rozdělit do zhruba šesti kategorií. Za prvé, pozměňovací návrhy, které navrhují alternativy k daní z finančních transakcí například daň z finanční aktivity nebo činnosti nebo DPH. Tady si myslím, že bychom měli být ve svém postoji koherentní. Myslím si, že bychom neměli zavádět alternativní daňové mechanismy v tomto textu. Teď, co se týče DPH anebo FAT ve finančním sektoru, když se díváme na stávající okolnosti, tak si myslím, že bychom v podstatě tím se vyhýbali spíše diskusi o daní z finančních transakcí. A myslím si, že Evropský parlament by se do této diskuse pustit neměl. Teď co se týče výjimky pro penzijních fondů, eh, fondy USITS a AIS. Nejprve penzijní fondy, protože to si myslím, že je otázka opravdu zásadní pro řadu z kolegů. Záměrem návrhu komise, a s tímto závěrem, záměrem úplně souhlasím, je, že penzijní fondy by měly mít konzervativní investiční strategie, to znamená nakoupit nějaký nástroj a držet ho. Že nemají spekulovat a, a vybudovat si velké transakční náklady. To je úplně v souladu se strategií penzijních fondů. To znamená, po 20-30 letech střádání mají vyplácet penzi. Komise očekává, že dopad této daně na návratnost těchto střadatelů je v podstatě až po desetinné čárce. Podle scénáře Evropské komise který je v revidovaném hodnocení dopadu uveden, penzijní fond, který, zas, který má 20-leté úspory budoucích eh, důchodců, bude dotčen eh, FTT tak, jako kdyby ten důchodce místo 100 euro za měsíc tam vložil 99,9995. Tedy ty náklady jsou 0,0005 Další věc, na kterou nesmíme zapomínat, je, že primární trhy a transakce týkající se realit nejsou v rozsahu působnosti této směrnice. Takže já si opravdu nemyslím, že existuje slušná argumentace, na základě které by se k penzijním fondům mělo přistupovat jinak než k ostatním, Leda, že bychom chtěli, aby se pouštěli do rizikových operací, což může mít, jak finanční krize ukázala, velmi negativní dopady. Co bychom ještě mohli zvážit? Dalo by se vytvořit určitou možnost, kdy maloinvestoři, kteří přímo nebo nepřímo úsporovými nás, na, nástroji úspor jako penzijní fondy nebo USIDS by spadaly pro FTT, dostali FTT refundováno. Za předpokladu, že buď to mají aktiv méně než určitý strop, který by se definoval, anebo že první částka daně, to tady v tom pozněcím návrhu není, ale je to určitý nápad, který si myslím stojí za zamyšlení, Chceme-li tedy hledat kompromis v tomto smyslu. A za třetí, posílení právního základu o posílenou spolupráci. S tím souhlasím, ale myslím si, že by to spíše mělo být v úvodních ustanoveních, tak abychom respektovali postup posílené spolupráce. Teď pozměňovací návrhy, které se týkají sazby této daně. Stávající návrh Evropské komise se snaží dosáhnout minimální harmonizace e, těchto sazeb a je to správné. Funguje už to u DPH, bylo to úspěšné a proto si myslím, že to je ten správný přístup i k daní z finančních transakcí. Já bych ráda, aby v první fázi tyto sazby obecně byly nižší, aby následně skupina odborníků FTT, tak jako navrhovali kolegové Kalfa Gigold, měla mandát vyhodnotit situaci a později navrhnout případné změny týkající se sazeb. Teď co se týče spotových měnových transakcí a jejich zařazení do rozsahu působnosti. Řada kolegů navrhovala, aby tomu tak bylo, aby byly ošetřeny ve směrnici tyto transakce. V zásadě nejsem proti. Nezapomínejme ale na jednu věc. Právní oddělení komise se k tomuto vyjádřilo zamítavě. Jejich argumentace spočívala v tom, že to je proti volnému pohybu kapitálové jistě, kapitálu. Mohli bychom požádat právní oddělení, aby nám formálně vydali stanovisko k této otázce. Teď, co se týče stanovení zdanitelné částky v případě derivátů. Tady Pascal navrhuje pozměvací návrh. Přizpůsobit daňový základ tak, aby deriváty byly zdaněny úplně stejně tak, jako primární investice do primárních nástrojů. To je zajímavý nápad, ale na druhou stranu si myslím, že by bylo třeba se nad tím ještě dále zamyslet a dále to rozpracovat. Tak, abychom měli dostatečné možnosti zajistit praktické fungování tohoto návrhu a aby to navíc příliš nekomplikovalo provádění té směrnice v praxi. Pak mám ještě pár dalších připomínek jednotlivým pozměvacím návrhům. Za prvé, stanovit nižší sazby pro transakce, které probíhají na tzv. transparentních trzích to říká ve svém návrhu pozněcí návrhu pan kolega Karas. Myslím si, že to se ubírá správným směrem. E, teď e, otázka rezidence a e, zásada vydávání. K tomu máme řadu pozněvacích návrhů a otázek od mnoha poslanců a poslankyň. To jsou pozněvací návrhy, které podporuji, protože chtějí, aby zde byla dodána zásada vydávání. S tím velmi souhlasím. Zásada vydávání a zásada rezidence se vzájemně doplňují. A proto si myslím, že by bylo lepší neříkat, jestli jedna zásada nebo druhá zásada je důležitější. Obě dvě by měly mít stejnou váhu, abychom následně měli větší manevrovací prostor. prostor. Další pozněvací návrh. Pascal. Kofa jej předložila, tam také souhlasím, ale myslím si, že zde máme jiná regulační opatření, která byla už učiněna proti přílišným rušením tady těchto transakcí. Teď, co se týče kaskádového efektu, pozněvací <clears throat> návrh číslo 142, pokud se nepletu, ten si myslím také, že se ubírá správným směrem, vítám jej. Následně pozměvací návrh 149 a 150 týkající se registrace u daňových úřadů, také vítám. A také vítám návrh 50, 151, 2 a 3 od Sharon Bowles a Ole Schmidta. Myslím si, že to jsou zajímavé návrhy a že stojí za to o nich diskutovat. Ty, co se týče společných pravidel boje proti vyhýbání se daní a daňovým únikům, tak tam plně souhlasím. Předložila je paní Pětekánen, paní Bowles a pan Smith. Jsou to pozněcí návrhy, které by se daly slad... vložit do jednoho kompromisního pozněvacího návrhu. Zapojení Eurostatu, to já vítám, Mezinárodní spolupráce v daňových oblastech, to vítám také. A v neposlední řadě pozměňovací návrh pana Gigolta týkající se pravidla proti, pravidel proti zneužívání. To si myslím, že je důležitý pozměňovací návrh, na tom se asi zhodneme. A v poslední řadě zpráva příjmů z této daně. To je otázka, která v návrhu komise není řešena na druhou stranu, myslím, že tento výbor a obecně tento parlament nemůže ignorovat návrh Evropské komise posílit z těchto zdrojů vlastní zdroje Evropské unie. Vše všichni víme, podle návrhu komise by část příjmů z daně z finančních transakcí a také část příjmů z revidované DPH šla přímo do evropského rozpočtu jako vlastní zdroje. To si myslím, že bychom měli podpořit. A podpořit tím nový systém vlastních zdrojů, který je v souladu s naším postojem týkajícím se komunitární metody. A tady si myslím, že je dostatečný prostor pro kompromis. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Měli bychom si uvědomit, drazí kolegové a kolegyně, že začneme asi vydávat maximální eh, řečnický čas pro eh, zpravodaje, stínové zpravodaje. Já vám připomínám, připomínám sekretariátu tuto záležitost. Abychom se dobrali do konce, tak doufám, že stínoví zpravodajové omezí své připomínky na tři minuty. Vím, že to není jednoduché, ale snažte se, prosím. Vám to trvalo, paní zpravodajko, 20 minut skoro. Já chápu, ale to znamená, že ostatní pak nemají možnost mluvit. Sep. Děkuji. Já děkuji za profesionální a konstruktivní metodu práce. Omezím se pouze na hlavní body, hlavní pozměňovací návrhy. Takže alternativní modely a jejich zamítnutí. Chci ještě jednou zdůraznit, že co je důležité, je nastavení té eh, daně z finančních transakcí. A jako například můžeme říct, že kráva i kůň jsou obojí savci, ale na farmě plní trošku jinou funkci, podle toho, jestli chceme mléko nebo jestli chceme eh, aby za nás někdo pracoval na poli. Můžeme samozřejmě podojit i koně, ale je to méně efektivní. A takže to je ta otázka, jestli mít stem duty, nebo jestli mít FTT, čili daň z finančních transakcí. Tak, teď pokud jde o safeguarding a pokud jde o tu možnost toho přístupu založeného na rezidenci a pokud tak měli bychom mít co nejširší daňovou základnu. Globální aplikace a zesílená spolupráce, samozřejmě, že globální působnost to je klíčová záležitost, ta by měla být jasně uvedena a zesílená spolupráce, tam bych jen si dovolila zmínit, že ano, měli bychom zachovat ten model FTT a pak bychom měli usilovat o spolupráci možná v podobě této zesílené spolupráce. A to by bylo tedy jedno z těch řešení. Dále využití té daně, ano, k tomu bychom něco měli říci. Osobně podporuji to aby byly pro Evropskou unii, aby byly představovaly základ vlastních zdrojů. Je tady určitý prostor pro diskuzi s členskými státy, ale naše pozice je velmi silně proti tomu, aby se nějakým způsobem používala na jakékoliv jiné cíle. Protože roz, prostě je to vnímáno jako příjem a pak se rozhoduje dál o tom rozpočtu, o tom, na co se to bude používat. Děkuji zpravodajce za tento přístup, spolupráce, pokud jde o vyloučení z některých od záležitostí z rozsahu působnosti, a také hledání dalších možností to rozvíjet, minimální harmonizace jsou to velmi zajímavé návrhy. Děkuji, že jste se také vyjádřila eh, k tomu, jak by to probíhalo, kdyby ty transakce probíhaly na burze. Docházíme čas, takže společ, silný společný postoj tomu, abychom bojovali s obcházením takové transakční daně. A konečně, myslím, že Parlament má sílu jedině tehdy, když budeme mít silnou většinu a když budeme mít eh, velmi dobře vypracovanou zprávu. A já myslím, že z naší strany mohu eh, zaručit, eh, zajistit plnou spolupráci. Děkuji. Wolf, děkuji. Na úvod mi dovolte říci, že má politická strana doma v Německu protestuje proti zavedení FTT. Já ne. Já nejsem tak striktně proti, ale jenom jsem chtěla, abyste to věděli. A strana dala jasně najevo většímu koaličním partnerovi, že nepodpoří je v té TV stávající podobě, jak to navrhla komise. Já sdílím cíle eh, komise, aby finanční sektor také finančně přispíval, aby pomohl zafinancovat to, co krize způsobila, nahradit tu škodu to nás vede k první otázce. Na co ty prostředky budou využity? A tady existují dva názory. První je poslat ty peníze do Evropské unie nebo dvě třetiny, eh, financovat rozvojovou pomoc nebo klimatické změny. Já se domnívám, že to musí být řešeno velmi specificky a musíme mít přesvědčivé argumenty. Jasné mi je to, že náklady na FTT stejně budou předány zase koncovému zákazníkovi, jak je to, je to vždycky. Když si koupíte chleba, platí se DPH, tak to zaplatíte vy a ne pekař. Takže proto si musíme dát pozor, aby to bylo nastaveno opravdu dobře. Pokud to zavedeme, musíme mít jasno v tom, že ten princip rezidence funguje, že jenom nevěříme v nějakou iluzi, že v Singapuru a Brazílie, Brazílii to bude platit. Já doufám, že ano. Potřebujeme nějaké ujištění. A chci mít jistotu i v tom, že zvláště pokud jde o vysokofrekvenční obchodování, což je jeden z cílů tohoto návrhu, že zvládneme vůbec ten tok dat. Pokud budeme mít 100 tisíce transakcí v, v milisekundách, tak pak budeme mít stovky milionů transakcí, které budeme muset zdanit. Zvládneme to? Nejen teoreticky, ale i prakticky. Pokud bychom uplatnili tu daň, musíme mít stejnou sazbu ve všech členských státech, než jedna země řekne, my budeme mít 0,01, já budu mít 0,05. To by nešlo. Musíme mít rovné podmínky. Mohu tedy podpořit cíle, alespoň teoreticky by to mohlo fungovat, ale stále ještě tu máme některé nezodpovězené otazníky. Děkuji, Ivo. Děkuji vám. Já bych vám chtěl ušetřit trochu času, protože já jsem jedním z těch, kdo předložili pozměňovací návrh, který žádá zamítnutí návrhu komise. Nemohu k tomu tudíž o moc víc připojit. Já vnímám dnešní zasedání jako posuzování pozměňovacích návrhů, ale ne základní debatu o pro a proti toho projektu takže budeme proti, budeme trvat na našem návrhu a upřímně řečeno, když jsem naslouchal paní Podematě, jejíž práce se nesmírně cením, tak její vysvětlení přispělo, ještě přispělo k našemu eh, návrhu odmítnout tento dokument. Pascal? No, z hlediska těch hlavních bodů, které tady zazněly, mohu říct následující. Co se týče penzijních fondů, souhlasím s tím, co řekla Anny Podimata. Je to otázka modelu. DFT bude zdaňovat velice krátkodobé operace, zatímco u penzijních eh, fondů se jedná o dlouhodobé úspory, takže Eh, tady mm, by neměly jim být poskytovány nějaké zvláštní výjimky, pokud budou ve středně dobrém eh, horizontu. Co se týče DFT, eh, mm, pravidelně se vrací tato deskovze, souvisí to také se zprávami MMF, když se podíváme na eh, tyto záležitosti, tak mm, podle odhadů komise tam výsledky toho zdanění nejsou stejné jako v případě FAT včetně e, samotného principu, který může být velice vhodný. Významem nebo smyslem DFT je právě zajistit diferenciaci mezi dlouhodobými finančními transakcemi, které živí ekonomiku, a spekulativními transakcemi. Takže nejedná se o stejné částky a tady trošku míjíme ten hlavní cíl, který tady byl stanoven. FAT nejsou substituovatelné, ne, neexistují zde substituty, takže mm, vidíme, že zde je spíše rozpoluplný mm, pohled. Co se týče komise a rozhodnutí, my jsme mm, předložili pozměňovací návrh ohledně směných e, výměn, kurzovních výměn. Rádi bychom viděli nějakou studii, nejenom výsledky, ale e, celou reflexi v rámci takovéto studie, která vedla komise e, k tomu, že je tady tento, tato možnost. Víte, že existuje judikát, e, který řekl před několika lety opačné stanovisko. Nejsem právník, ale rád bych se seznámil s úvahami komise, které zdůvodňují výjimku z hlediska těchto směných výměn. Eh, dopadová studie nám byla přislíbena několikrát, nedávno také komisařem, který je zodpovědný za daňové záležitosti. Byl bychom rádi, kdyby komise provedla tuto práci co nejrychleji. Ještě bych zareagoval na dva body, o kterých hovořil pan Kinz. Jak zajistit, aby princip prezidence byl skutečně aplikován a kontrolován můžeme k tomu přidat také princip převodu vlastnictví. To je přesně tento princip. To znamená, pokud realizujete vaši transakci v Singapuru, ale nebudete ji eh, uvádět eh, v daňovém přiznání, pak je spochybněno vaše vlastnictví. A to je eh, právní nejistota, kterou by žádná banka na sebe nechtěla vzít. Takže rezidence by měla být provázena principem převodu vlastnictví. A poslední, eh, zúčtování a eh, příkazy. Většina transakcí eh, se registruje je na regulovaných trzích, jsou to základní techniky, to znamená v určitý okamžik se může provádět kontrola, podívá se, podíváte se na zakázky, na, eh, na tradingové zakázky a zjistíte, zda se zaplatili daně ze všech objednávek, které byly dány. Samozřejmě, eh, že se to musí kontrolovat v čase, pokud zjistíte, že nedošlo k těmto eh, proplacením daní eh, několik okamžiků poté, můžete volat tyto společnosti k odpovědnosti, takže tady neexistují nějaké zásadní technické problémy. Miguel Portas. Miguel Portas. Já se domnívám, že zpravodajka minulý týden na setkání meziparlamentního zasedání prohlásila jednu velice správnou věc. Řekla, že činnost zvláště tohoto výboru byla zaměřena na to, aby se opět vytvořila důvěra v, trhu, v trhy. Nemá být vydán nějaký nesprávný signál důležité je, aby se zpětně získala také důvěra občanů. To je podle mého názoru ta nejdůležitější politická otázka, eh, která souvisí eh, s touto DFT. V nařízení, které navrhuje komise, to sice nestojí, ale podle mého názoru je velice podstatné, abychom také odkázali na skutečnost, že tato daň musí být vybírána na úrovni jednotlivých členských států, ale že musí být zdrojem evropského rozpočtu a musí být dána do souvislosti eh, s politikou ve prospěch zaměstnanosti, bojem proti chudobě a otázkami eh, v klimatické změně. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový nástroj, tak to rozdělení mezi práci a kapitál by mělo být eh, nově stanoveno. Pak druhý bod. Nejsem si jistý, že návrh dvou daní, který předkládá komise, umožní dosáhnout cíle, který byl stanoven. Zvláště eh, je zde nebezpečí, že dojde k jakémusi odklonění některých investic. Zazněly tady některé dobré návrhy již v minulosti a možná by nebylo špatné se k ním vrátit. A sazba 0,01 je opravdu velice nízká. A pak třetí připomínka. Velice souhlasím s tím, co prohlásil Pascal Canfin. Je nutné, aby se princip prezidence slučoval také s převodem vlastnictví. Souhlasím také se stanoviskem zpravodajky ohledně důchodových penzijních fondů. Toto nařízení musí podporovat konzervativní chování a nesmí podporovat rizikový přístup. To platí zvláště pro penzijní důchody. No, děkuji vám. A teď se dostáváme k dalším řečníkům jako první Astrid. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Já pořád ještě nejsem přesvědčen těmito argumenty podporujícímu daň z finančních transakcí. Já bych eh, doporučila několik pozměňovacích návrhů, které vyloučí investiční fondy z rozsahu působnosti, penzijní fondy, fondy, které odpovídají kritériím stávající směrnice a eh, jinak chci říci také to, že je to prostě to vyplývá ze zdravého lidského rozumu, protože Eh, to jsou zejména spořicí nástroje, které používají mnozí naši spoluobčané pro to, aby tam ukládali své úspory a ne, aby tím podporovali finanční spekulace. Takže bychom eh, podle mě měli eh, vízit, měli mít na mysli, neměli tedy cílit na takové dlouhodobé eh, finanční nástroje, protože to je otázka eh, vůbec i sociálního přístupu. Není možné, abychom eh, takto trestali investiční fondy, a které, ale pouze ty, které neustále, které, abychom tedy takto postihovali každou jejich operaci, protože tím nastane ten kaskádový efekt těchto, eh, těchto takzvaných SKICP, eh, invest, těchto nástrojů kolektivního investování do cených papírů. Takže eh, tím by došlo k takovému kaskádovému danění evropských fondů a to by doslova přiškrtilo celé toto odvětví oproti konkurence z třetích zemí. A dokonce i to těch 0,01% by mělo velmi rychle negativní dopady, protože by se to pak násobilo vícekrát tím kaskádovitým efektem. Jestli jsem dobře pochopila, eh, ta, paní zpravodajku, tak co tady spochybňuje také jedna německá studie, kde se říká, že investor, který každý měsíc bude ukládat 100 eur v průběhu 40 let, tak by tak přišel o minimálně 14 tisíc eur. To vám jen ukazuje, do jaké míry by ve, stá, ve své stávající podobě uplatnění této daně eh, na nástroje kolektivního investování mohla mít katastrofální dopady. V případě, že by byla zavedena, tak minimální podmínkou by byla právě se eh, předejít těmto eh, nejškodlivějším účinkům. A jestli dovolíte, tak ještě poslední připomínku. Tak, jak eh, se věci mají v současné době, se mi zdá, že zpravodajka, ti, kdo podporují, je do určité míry není, nedrží krok s tím, co se děje v radě, s tím, co říkal pan Schäuble, v čele tedy těchto argumentů, které víceméně eh, víceméně se snaží pohřbít tuto daň. Takže eh, to je něco, co bychom si měli uvědomit. Ale já, se dom, já myslím, že bychom měli se pokusit nenechat se takto předběhnout událostmi a eh, realitou v tomto oboru. Děkuji. Ole Schmidt. Ole Schmidt. Thank you uh, very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nevidím stejný problém jako pan Klinc. Nemám stejný problém jako pan Klinc, protože souhlasím s ústředím své politické strany doma. Ale když se podíváte na ty návrhy na zamítnutí celého návrhu, tak uvidíte, že někteří z nás nějaké zdanění tohoto sektoru chtějí. Takže zamítáme sice tento návrh, ale zamítáme ho proto, že se domníváme, že je kontraproduktivní. Myslím si, že by bylo zajímavé strategicky bavit se i o tom, co by se stalo, kdyby tento systém byl zamítnut. pokud se do této diskuse nepustíme, tak v podstatě ztratíme možnost ovlivnit to, co se stane. Proto žádám jak paní zpravodajku, tak eh, paní předsedkyni o následující. Má se o tom hlasovat 25. 26. dubna. Myslíte si, že to je opravdu rozumné? Neměli bychom chvíli počkat? Já vím, že se snažíme paralelně vyjednávat s radou. Neměli bychom opravdu počkat? Protože teď třeba v pátek v Kodani si dovedu představit, že se objeví nějaké změny. Takže se ptám zpravodajky, jestli třeba má nějakou ústupovou variantu. Ta si myslím, že vždy pomůže. Nebudu opakovat všechny argumenty. Jak jsem říkal, proti daním nejsem. Jsem proti takto konkrétně nastavené daní, jelikož se domnívám, že je kontraproduktivní. A z toho důvodu si myslím, že by měla probíhat další diskuse. Měl jsem otázku na pana Klince, ale ten už tady není. A to, jak, jak je ten nejmenší počet účastníků, který by byl možný? Eurozóna nebo ještě méně? A to je otázka, na kterou zatím nikdo neodpověděl. Děkuji. Kate chtěla slovo. Ano, jenom velice stručně, paní předsedkyně. Já jsem nechtěla do této diskuse vstupovat, ale hovořilo se tady o tom, že penzijní fondy by do toho neměly být zahrnuty, tak tam jsem... Já si myslím, že zpravodajka by měla poslouchat, ne? Já myslím, že to je dosti kritická záležitost. Já jsem pracovala ve fondech a musím říci, že čím konzervativní penzijní fond je, tím konzervativní je investice a tím důležité je, aby si mohli ochránit hedžově pozici. To znamená, že budou mít v podstatě stovky tisíce obchodů každý den, abyste si kryli záda. A aby to nebylo, nemá-li to být zdaněno, tak to umožní, aby konzervativní portfolio bylo konzervativní. Když nemůžete dynamicky provádět hedging, protože by vás to stálo příliš mnoho peněz, tak to bude představovat základní, zásadní eh, výdaj pro penzijní fondy. A myslím si, že to, co udělalo Německo, bude mít obrovský dopad na eh, příjemce a v podstatě jiné studie ukazovaly, že by to mohlo mít až 20% dopad na 20 leté investice průměrný náklad na firmy, které budou platit tuto daň, aby mohly hedžovat eh, rizika svého portfolia mohou představovat až 27 násobek té daně, která musí být zaplacena na každou transakci. Protože každá transakce si bude vyžadovat další transakce, tak, aby se umožnil jeden tento obchod. Takže to není jednoduché. Čím konzervativnější ta, to portfolio je, tak tím více bude platit. Prosím, chápejte toto. Tak to funguje v dnešním světě dynamický hedging. Sven. Prosím, Sven. Já jsem chtěla říci to samé jako Kay a myslím, že v řadě případů náš regulační režim vyžaduje, aby fondy hedžovaly protože jinak jejich investice budou hodnoceny jako rizikovější a musí držet více kapitálu. Když se třeba podíváte do eh, solventnosti číslo 2 nebo eh, do nařízení o penzijních fondech, tak v podstatě to z toho uvidíte. Pokud tedy nechcete výjmout penzijní fondy, tak byste při nejmenší měli výjmout potřebný hedging, což jsme v podstatě udělali u Emíru, protože jsme řekli, že podniky, korporace mají určité legitimní hedgingové potřeby, které by měly být z tohoto výjimuty a tady by měly být výjimuty taky. Protože jinak v podstatě ohrožujeme růst a dlouhodobé investice. A pokud nechcete vyloučit všechno u nich, tak se zamysleme alespoň nad tím, jestli ta výjimka by mohla být užší, tak, aby vyřešila tento problém. Hedžovat není často spekulace, často to vyžaduje regulace. A během první výměny názorů s panem komisařem Šemetou, eh, pan komisař Šemeta nechápal, nevěděl, že penzijní fondy provádějí takovéto obchody a nejsem si úplně jistý, jestli generální ředitelství taxu tomu rozumí také. Měli by si to probrat s generálním ředitelstvím market. Alternativou by bylo, že bychom přestali vyžadovat hedging. Tak, aby... No ale potom v podstatě si myslím, že eh, lidé, kteří stojí za bazilejskými pravidly, by byli celkem zděšení, eh, kdybyste takto zrušili regulační požadavek na hedging. Potom ještě další věc, a to společná nerozdílná odpovědnost. To si musím říci, že se mi moc nelíbilo. Nelíbilo se mi to, že investor nebo malá společnost by v podstatě nakonec byla eh, společně odpovědná za daňový nedoplatek nějaké investiční firmy nebo investiční banky či někoho jiného, který mohl tu daň zaplatit a neučinil tak za svou část transakce. To mně přišlo celkem nerozumné že ten, který je méně schopen tu daň zaplatit, vlastně nakonec za ní bude eh, odpovědný, přičemž ta druhá organizace v podstatě spáchala podvod. A to stojí, eh, to je důvod, proč jsem předložila některé pozměňovací návrhy. Zdá se, že nikdo jiný nechce vystoupit. Jestli tlumočníci dovolí, tak Eny dostane ještě dvě minuty. Ano, Dvě minuty stačí, jenom jsem vám chtěla poděkovat všem za připomínky. Eh, většina stínových zpravodajů už tady není, ale stejně. Jak jsem říkala v úvodním vystoupení, pracujeme na kompromisních návrzích, týkající se třeba toho, že Evropská unie by se měla postavit do čela jednání o globální dohodě. Také se to týká dohody o využívání prostředků z tohoto vzniklých. Nyní otázka, kolem které se točila naše diskuse. Tedy návrh poskytnout výjimku penzijním fondům a USIC, správcům kolektivních investic. Já myslím, že ten návrh jsem vysvětlila celkem podrobně. Popsala jsem konkrétní scénáře, které jsou také řádně popsány v hodnocení dopadu Evropské komise a vím navíc, že se chystají v této oblasti nové údaje. Připomínky týkající se penzijních fondů a návrhy vyloučit způsobnosti eh, této legislativy penzijní fondy pocházejí od kolegů, kteří jsou proti zavedení daně z finančních transakcí jako takové. Znamenalo by to, že kdybychom dali výjimku penzijním fondům, tak byste změnili svůj názor? A to je poslední věc, kterou chci říci. Ta citlivost uh, úspor penzistů, tak uh, jak si nikdo nepochybuje o tom, že uh, je citlivou otázkou, jak zachovat úspory. Jako jedna z těch osob, na které jste se obrátila, někdo mi řekl, přestaň s tím, vždyť by to nakonec mohlo fungovat. A o to jsem se vlastně snažila. Pokud máme mít daň FTT, která by byla podpořena většinou této sněmovny, tak si myslím, že bychom měli zmírnit dopady na jednotlivé občany. V tuto chvíli se stále ještě má hlasovat 25. dubna. Mohu vám říci, že se o tom bude diskutovat na neformálním ekofinu tento víkend, takže je docela možné, že rada bude mít pro nás nějaké novinky. Ale pokud zpravodajka neřekne něco jiného, předpokládám, že pořád chce, aby to bylo 25. dubna. Ano, chtěla jsem říct si, Sharon, že se nejedná o postup spolurozhodování. Nemyslím si tedy, že by mělo smysl oddalovat toto hlasování tak aby to bylo paralelní s průběhem diskusí v radě. Naopak si myslím, že by celkem stálo za to, abychom se mohli vyjádřit my jako instituce včas a brzy. Děkuji. Takže i my vlastně chceme, aby to bylo na druhé eh, květnové anebo první červnové plenárce, podle toho, jak to vyjde.